Uh, Takže začneme s 15-minutovým spožděním, co je více než dost, abyste dorazili do této místnosti. Začneme, začneme balíky se čtyřmi eh, materiály. Jedná se o dohodu mezi EU a Ruskem v důsledku přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci. Eh, máme na pořadu eh, různé zpravodaje, mm, zatím nejsou všichni přítomní a proto bych navrhoval, abychom se napřed zaposlouchali do eh, zprávy komise. Jedná se o tyto čtyři materiály a Díky této drobné programové změně umožníme zpravodajům, aby mezičasem dorazili. Takže komise je připravena. Zástupcem komise je stejný pán jako, vše, jako včera, je to pan de Vigne. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno. Přeji všem poslancům tohoto výboru. Dámy a pánové, jak víte, Evropská unie zajistila eh, čtyři eh, bilaterální dohody nad eh, rámec obecných závazků a nad rámec eh, jednání s Ruskem eh, v rámci BTO, kde Evropská unie eh, hrála vůči roli a po 18 letech složitého procesního vyjednávání byla tato dohoda završena. Tyto sektory, respektive tyto dohody pokrývají čtyři poměrně náročné a složité sektory hospodářství, a na základě toho byly uzavřeny bilaterální eh, dohody, které eh, jsou také zveřejněny ve eh, úředním věstníku. První dohoda se týká velmi důležitého průmyslového sektoru. Jedná se o motorová vozidla, jejich výrobu, konkrétně o obchodování s náhradními díly. Jak víte, z Rusy jsme se dohodli na tom, že si mohou ponechat systém nikoli snad ochrany, ale investičních opatření, Um, který je uh, nebo bude kompatibilní uh, s režimem VTO TRIMS do roku 2018. A díky tomu uh, ruská vláda přijala opatření, aby uskutečnila delokalizaci montáže nebo mm, montážních provezo, provozoven motorových vozidel. Je to důležité, protože Evropská unie vyváží e, stroje a náhradní e, díly do Ruska ve hodnotě 900 milionů a 8,2 miliard, eh, miliard dohromady. Eh, Cílem je zajistit, aby e, úroveň vývozů e, z EU počínaje rokem 2010 byla zachována navzdory opatření e, přijatých ruskou vládou a nástrojem k dosažení tohoto cíle je vytvoření dovozních kvót bezcelních pro náhradní díle, díly motorových vozidel, pokud objem vývozu bude nižší než objem v roce 2010 kvóty. To znamená, bude to bezcelní kvóta místo eh, celní kvóty v rozsahu 5 eh, až 10 jak tomu bylo do posud. Druhá dohoda se týká eh, dřeva, zejména dřeva určeného k výrobě papíru a nábytku. Tady jsme zajistili, že kvóty eh, tohoto eh, dříví bude eh, moci být vyváženo s nižšími cly v závaznosti na druhu dřeva. A bude to systém kvót, který bude spravován výborem pro dřevo, budou tam zástupci členských států a komise, kteří by se měli eh, koncem dubna poprvé sejít a alokace bude založena na 70 kvota pro tradiční dovozy eh, dřeva a 30 eh, pro alokací pro nově příchozí. Třetí dohoda se týká surovin. K dispozici je seznam surovin, ten ovšem není uveden v obecném systému. My jsme eh, zajistili, že v případě, že Rusko bude chtít navýšit eh, vývozní eh, cla za tyto suroviny, budou muset konzultovat Evropskou unii nejméně dvě, dva měsíce před záměrem uvalit tato cla. Poslední dohoda se týká služeb a tady jsme se dohodli, že bilaterální výhody dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací zůstanou eh, zachovány, zejména eh, ve dvou oblastech. Za prvé, pokud je o námořní dopravu, kde eh, jsme zajistili preferenční zacházení pro Eh, a také pro personál. Bude zde eh, platit zásada volného pohybu personálu eh, pro účely výkonu tohoto oboru. Děkuji, říká předseda. Takže se můžeme nyní přesunout k našim zpravodajům, protože jsem již předeslala, že máme tři zpravodaje dnes na ty čtyři dokumenty či materiály. Začnu eh, panem Pavlem Zalevským, který je zpravodajem pro dohodu mezi EU a Ruskem o obchodování s náhradními díly a součástkami motorových vozidel. To je jedna z těch čtyř dohod, kterou již komise představila. Pane Zalevský, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, je velmi dobře, že tato dohoda byla konečně dojednána. Mám na mysli o e, přistoupení Ruska k VTO, což je velmi důležité pro e, podmínky obchodování ve světě obecně a e, zejména pro naše vztahy s Ruskem, protože to vytváří bezpečnostní mechanismus pro Evropskou unii pro případ eh, snížení eh, vývozu eh, součástek motorových vozidel z EU do Ruska a Součástí přístupového balíku se Rusku podařilo zachovat svůj automobilový investiční program, jehož cílem bylo v posledních letech Um, přilákat um, výrobce. V Rusku jsou čím dál tím přísnější pravidla pro prodej aut na ruském trhu. Uh, tato opatření ale nejsou kompatibilní s VTO, zejména s dohodou TRIMS, nicméně budou uh, pokračovat až do roku 2011. A proto Obavy eh, spočívají v tom, že pozitivní efekty přistoupení k VTO, zejména eh, pokroková liberalizace na straně Ruska, pokud jde o bariéry obchodu v oblasti motorových vozidel, budou převáženy eh, právě mm, úpravami TRIMS. TRIM. A proto jsou tady ty bezpečnostní mechanismy, které mají zajistit licence což je velmi důležité pro výrobce motorových vozidel. Mám několik dotazů na adresu komise. Za prvé, když se podíváme na výsledky jednání o přistoupení k VTO s jinými východoevropskými partnery, konkrétně s Ukrajinou, tak je nabílední, že je zde naprostá nerovnováha výsledku. Jak se mohlo stát, že pokud je o Ukrajinu, tam bylo možné přesvědčit našeho partnera snížit dovozní cla o 15 zatímco s Ruskem jsme se dohodli na snížení dovozních cel o pouhých 5 Takže se táží, došlo eh, k nějakým eh, dohodám eh, s Ruskem, které nebylo možné realizovat s Ukrajinou, nebo naopak a za druhé, jak se podařilo Rusku eh, zajistit si TRIMS pro dalších sedm eh, let, což bude mít eh, dlouhodobý dopad na zásobování jejich domácího trhu? A mm, co očekává DG Trade do budoucnosti, pokud jde o obchodní vztahy v oblasti automobilového průmyslu, respektive motorových vozidel? je možné počítat s velkými eh, přínosy pro eh, tento eh, sektor a současně se připravit na pokles vývozů součástek motorových vozidel. A čtvrtá otázka. Jsou součástky motorových vozidel EU, respektive zájmy respektive budou producenti eh, z Evropské unie vůbec někdy eh, mít stejné podmínky jako eh, ti, kteří podepsali s Ruskem dohody o investičním programu. Děkuji. Takže vzhledem k tomu, že padly otázky na adresu komise, tak se ke komisi vrátíme až na konci a požádáme je o odpověď. Nyní má slovo další zpravodaj a sice Gianluca Susta z SND eh, o dohodě Eurusko o mm, službách. Děkuji vám, pane předsedo. Jak vysvětlil zástupce komise, projednáváme dnes právní rámec, který má být eh, Eh, stanoven eh, po vstupu Norska do VTE. Jde o zachování určitých eh, privilegií, která si v určitých oblastech Unie vyjednala za dlouhá léta. Jestliže tady nyní hovoříme o námořní dopravě a související tématy, tak eh, abychom eh, si mohli zachovat eh, tato privilegia pro naše služby a výrobky a aby to bylo podobně opačným směrem, tak proto máme tedy dvoustranné dohody, které platí od 90. let. My se chceme věnout tomu, aby obecná pravidla, která, bude platit, která budou platit po vstupu Ruska do Světové obchodní organizace, aby nám neomezila eh, tato privilegia. Týká se to nejen námořní dopravy, ale ještě dalších 18 oblastí. Ehm, také eh, se to týká mimo jiné pracovních povolení eh, pro odborníky, která jsou rezervovaná pro občany EU. Není to nic eh, nového. Jde o to, aby bylo zachováno to, co už máme dojednáno pro eh, Evropskou unii vůči Rusku a obecně a opačně. Děkuji. Děkuji Janu Lukovi a dalším zpravodajem je Inese Weidere a týká se to dalších dvou zbývajících eh, dohod a sice jedna se týká vývozních cel a surovin a eh, druhá se týká vývozu dřeva. Pane předsedo, mám prohovořit o obou současně nebo postupně? Dobře, já je tedy vezmu postupně. Jako zpravodajka k těmto dvěma smlouvám, to znamená také dřeva a surovin, tak eh, je důležité eh, je brát jako celek a je důležité, aby Rusko upustilo od protekcionistických opatření přijatých eh, za tedy pod záminkou krize a také na ochranu celní unie mezi Běloruskem, tedy s Běloruskem a Kazachstánem. Tak nejdříve k těm surovinám. V kontextu vstupu Ruska do Světové obchodní organizace se Rusko zavázalo k postupnému snižování nebo zrušení eh, cel na vybrané suroviny. Eh, toto bylo dohodnuto už eh, dřívější dohodou. A e, podle ruského výkladu smlouvu tady se nevyskytují žádné další, nebo nebude se týkat žádných dalších surovin než těch, které jsou už vyjmenovány ve stávajícím dokumentu. Ruská vláda se bude snažit nezavádět a nezvyšovat celní, ty vývozní cla Eh, u materiálů, které jsou na seznamu a ani ty, které nejsou na seznamu, v případě, že jde o suroviny, kde Rusko eh, má eh, deseti nebo větší procentní podíl na světovém trhu a kde je nebezpečí, že by nastalo napětí na trhu. To se týká třeba Eh, zemědělských výrobků, různých chemikálií, no a tak dále, minerálů. Za druhé, pokud eh, Rusko bude chtít zavést eh, co na tyto produkty, bude konzultovat nejméně dva měsíce předem Evropskou komisi a bude usilovat o dosažení řešení, které bude v zájmu obou stran. Podle této dohody není ze strany Unie nutno přijímat jakékoliv jiné závazky. První velký problém, který já tady vnímám, je ten, že zde nejsou právně závazná omezení na Rusko, poněvadž tady se hovoří o tom, že Rusko se bude snažit o nezvyšování nebo nezavádění cel, eh, což je velice slabé, zejména eh, ve světle dosávání zkušenosti. Dále eh, nezakazuje toto Rusku zavádění nových protekcionistických opatření, ačkoliv je tady povinnost konzultace předem. A třeba v současné době se Eh, vyjednává nová eh, smlouva, která nahrazuje současně PCA a eh, sice se podařilo vyjednat poměrně dobré podmínky a přechodné období. Ale dále zde není žádný mechanismus řešení sporů. Čili tady máme další otázky na komisi. Kdyby komise mohla nyní naslouchat, ano, děkuji. Jak komise zareagovala na současná restriktivní opatření v nedávné době a týká se to živého dobytka z EU. Je tento zákaz slučitelný s novými závazky Ruska v rámci Světové obchodní organizace? A já myslím, že by nám tato opatření skutečně měla dělat vrázky na čele poněvadž já eh, se nedomnívám, že by byla jakkoliv eh, slučitelná se závazky eh, v rámci Světové obchodní organizace a dotýká se to mnoha zemědělců v EU. Dále otázka surovin. Tady je třeba, abychom dosáhli dohody, která bude pro Rusy závazná ale otázka je, jak to chceme do budoucna zařídit. To je moje další otázka na komisi. A nyní k té druhé zprávě, když dovolíte. Ta druhá zpráva k dohodě mezi EU a Ruskem o celních kvotách na vývoz dřeva. Evropská unie má velký zájem na této dohodě, eh, která znamená velké zlepšení ve v oblasti exportu dřeva z Ruska. U určitých typů dřeva, u určitých tedy eh, odrůd dřeva jsou z té exportní eh, kvóty a podle toho, zda je vývozce pod nebo nad kvótou, se mění také clo. Prostě nad kvótou je clo vyšší. V protokolu mezi EU a Ruskem o technické úpravě provádění této dohody o společném řízení tarifních kvót, tak zde e, komise podle implementačních aktů má řídit e, kvantitativní část. Rusko e, bude vydávat exportní licence na základě dokumentace vydané EU a tady v tomto protokolu je mechanismus pro řešení sporu. Já si myslím, že musíme eh, toto schválit, tuto dohodu, poněvadž je to pro nás výhodné. Eh, snižují se celá tedy na eh, zásady, které se vejdou do tarifních kvót. hlavní otázkou zůstává to, jakým způsobem bude tato dohoda realizována v praxi. Je to totiž eh, zcela neobvyklá situace, kdy eh, Evropská unie řídí exportní kvóty třetí země. To se ještě nikdy v minulosti neudálo, čili otázka je, jak to chceme zařídit. Takže já myslím, že to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám. Děkuji vám tolik prezentace komisí a našimi zpravodaji a nyní je čas na diskusi a je to eh, společná debata o všech čtyřech eh, eh, tedy smlouvách, zejména tedy vyzývám do diskuse stínové zpravodaje. Eh, Josh Kutaš za SAD. Ano, děkuji vám. Já jsem stínový zpravodaj pro ty poslední dvě smlouvy, které jsme projednávali. A to se týká celních kvot a pro suroviny a také celní kontingentu pro vývoz dřeva. Já tady nechci opakovat to, co řekli kolegové. Chtěl bych pouze zmínit to, že existují sice obavy, které vyjádřili kolegové, já se nicméně domnívám, že vztahy mezi EU a Ruskou federací mají nadále šanci na dobrý následný rozvoj v rámci Světové obchodní organizace. Jediné, co bych si přál, je to, aby Ruská federace skutečně dodržovala své angažma, eh, dodržovala zejména své závazky související se vstupem eh, do Světové obchodní organizace. Eh, if I may, about... Tak eh, já bych eh, za EPP s, k tedy obchodu a ke službám. Já si myslím, že tam je mnoho problémů, které je třeba zvýraznit. Tato smlouva má smysl pro Evropskou unii, poněvadž je mnohem daleko příznivější než dříve a je to ze strany Ruska daleko méně ambiciozní. Otázka tedy je, kde byly priority komise v té oblasti vyjednávání o službách a nakolik vážně myslí rusové plnění svých závazků, zejména v, oblast, v okruhu 3, to jsou investice, Určitě to bude žádat mnohé velké úsilí a větší tedy zkušenosti v řízení konkurence, třeba ve finančním sektoru, sítích a tak dále jak Evropská unie může postupit před v oblasti energie a služeb, protože tady to není jak oddělené v těch obecných smlouvách a navíc eh, se to opírá tady ještě o eh, jiné dohody, jiné, jiné, řád, jiné části, které se týkají jiných druhů služeb také jsou zde speciální služby pro eh, těžbu a pro distribuci energií. Rusko, proto je to poněkud eh, citlivé a eh, Rusko se vůbec nesnažilo nějak řešit eh, problémy horizontálně, zejména tedy v energetice. A další otázka, ehm, neměla by mít ta nová a poněkud ambicioznější kapitolu o energetice, i když tam bude méně preferenčního přístupu. Zajímalo mě, nakolik komise bude se snažit posilovat tyto otázky. Eh, třeba máme tady tržní hodnotu eh, energetiky a služeb, eh, tam se možná bude také privatizovat zejména ty distribuční sítě těžařského průmyslu. Děkuji. Dovolte, abych vám připomenul, stejně tak jako našemu publiku, že jde o postup souhlasu, jde o mezinárodní obchodní smlouvy, takže naší roli je říci ano či ne dané dohodě. Nemůžeme projednávat detaily dohod, leda, že bychom eh, shledali, že na ně nemůžeme přistoupit a že je to dostatečný argument pro to říci celé smlouvě ne. A nyní tedy dávám slovo komise, aby zareagovala na slova a námitky vznesené v této diskusi. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o první poznámky pana Zalevského k tématu strojů, respektive automobilového průmyslu. Musím říci, že jsem dost dobře eh, neporozuměl, proč jste říkal, že s Ruskem jsme dostahli pouze 5% snížení cla, protože eh, u automobilových dovozních cel jsme dostáhli snížení ze 30 na 15 takže buď snížení o 50 anebo objekt, jak si v objektivních číslech eh, o 15 bodů. Měl bych eh, připojit také, že v současné době nedošlo ke snížení objemu našich vývozů atomových součástek do Ruska. Statistiky za leden únor 2012 naopak svědčí o zvýšení našich vývozů do Ruska. Rád bych poděkoval také paní Vajdere za její dotazy. Rád bych ji ujistil, že určitě nasloucháme, jenom někdy potřebujeme určité interní konzultace, protože těch dotazů padne opravdu hodně eh, v krátkém časovém prostoru zda celní unie s Kazachstanem a Běloruskem nás se ubírá směrem, který nás znepokojuje. Ano, co s tím děláme? No, jak víte, vyjednáváme právě novou dohodu a opatření, která mají této věci zabránit. Pokud je o suroviny, konkrétně zpravodajka má, má pravdu, když říká, že závazky Ruska nejsou právně závazné. Jde pouze o závazek konzultovat. E, nicméně rád bych upozornil na význam právně závazných závazků a přislibů, které e, Rusko dalo v rámci přistoupení e, u celé řady produktů, které mají velký význam pro Evropskou unii, kde vývozní cla jsou stanovená závazně, například odpadní kovy, ropa, plyn, kůže a kožešiny. A je pravda, že pro tyto nevázané eh, či ne, nezávazné přísliby eh, je to záležitost eh, konzultací alespoň dva měsíce předem. Pokud je o znepokojení vyjádřené u kvoty pro lesní hospodářství, zatím to vypadá dobře. Máme, máme stanoveno datum 23. dubna pro zasedání výboru pro dřevařství zatím tady nejsou žádné větší potíže k této věci. A v neposlední řadě zpravodajka se rovněž dotázala, zda považujeme eh, energetiku či související služby za důležité? Samozřejmě, že ano. Jak víte, je to výraznou součástí eh, vyjednávání nové dohody s Ruskem, když je třeba se také jasně říci, že kapitola o energetice je zdaleka nejnáročnější kapitolou s Ruskem. Rusko zatím dokonce odmítlo zahájit vyjednávání o této kapitole. Takže určitě toto bude tím komplexním bodem v jednáních, nebo zatím tomu také, ale v každém případě tomu přiřazujeme vysokou prioritu a nepustíme tuto věc. Děkuji. Pane předsedo, mohu? promiňte, ale komise nezareagovala na moji důležitou otázku ohledně živého dobytka. Ještě pan Zálevský, takže mu dám slovo a poté paní Vajdere může zopakovat svůj dotaz, aby komise mohla zareagovat. Takže pane Zalevský, děkuji mnohokrát. Je skvělou strategií nepochopit dotaz, když je dotaz nepříjemný. Takže já svůj dotaz opakuji. aby byl zcela jasný a srozumitelný. Řekl jsem, že v případě Ukrajiny Komise dokázala nalézt dohodu s Ukrajinou o snížení dovozních cel o 15 na úroveň 10 a to v roce 2008. Tehdy to začalo okamžitě platit a poté se rok od roku snižovala tato sazba, takže v roce 2013, to znamená příští rok, eh, klesne na konečných 5 Nebylo možné tohoto dosáhnout. Proč to nebylo možné s Ruskem? Moje otázka tedy zní, co jsme získali od Ruska, když tam jde úplně vlastně jinou dohodu, úplně jiný obchod, který vypadá takto. Rusko souhlasilo s tím, že o 5% pokrátí eh, cla, a to na úroveň 25%. Ovšem, těch 25% bude platit do roku 2018. Poté úroveň cel bude na výši 15%. 15%. To je obrovský rozdíl mezi tím, co jsme získali od jedné východoevropské země versus od Ruska. Takže můj dotaz, či moje připomínka je, že bychom určitě měli získat něco výrazného v jiných oblastech. Takže můj dotaz zní, co jsme tedy získali od Ruska v jiných oblastech, abychom mohli přistoupit na toto řešení, které určitě není dobré pro, pro evropské producenty náhradních dílů automobilů a také pro evropské automobilky. Paní Vajdere, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám někdy takový dojem, že komise jedná stále že stále k tomuto strategickému partneru přistupuje jakoby se strachem, to znamená ne jako ke strategickému partnerovi. Pan Zálevský eh, říkal to tež, no podobné věci. Já někde opravdu některé eh, kroky komise nechápu. A teď eh, jsem nadnesla opravdu velmi relevantní aktuální dotaz ohledně živého skotožného dobytka a nedostal jsem odpověď, takže opakuji svůj dotaz, jaká reakce komise na nedávná restriktivní opatření ze strany Ruska ohledně dovozu živého skotu z EU a zda je to slučitelné s novými závazky Ruska v rámci VTO. Komise, prosím, jste pod palbou, dokážete se hájit? Děkuji, pane předsedovi, snažíme se. Pan Zalevský má pravdu, když říká, že dohoda s Ruskem a s Ukrajinou nejsou stejné, nejsou to stejní partneři, Eh, nešlo o stejný časový rámec. Myslím si, že není možné srovnávat jablka a hrušky tím, že eh, se podíváme odděleně eh, vytrženě z kontextu na jeden produkt, protože samozřejmě obchod s oběma zeměmi, naše obchodní vztahy s oběma zeměmi nejsou srovnatelné. Je pravda, že s Ukrajinou došlo k poklesu z 10 na 5 a s Ruskem z 30 na 15 Ale třeba se eh, podívat na některé produkty, pokud je lehká eh, užitková vozidla, tam došlo ke snížení z 25 na 10 hned v prvním roce, což je výrazný eh, pokles. U autobusů také došlo k výraznému poklesu cel. Pokud chcete srovnávat obě ty dohody, určitě u jednotlivých sektorů narazíte na rozdíly, ale určitě mohu říci, že dohoda s Ruskem je velmi pozitivní pro evropské hospodářství a celkové snížení objemu cel ve výši několika miliard má obrovský význam a je to mnohem větší objem než v případě Ukrajiny. Eh, otázku paní Vajdere jsem rozhodně neměl eh, v úmyslu ignorovat, jenom prostě v tom krátkém časovém rozpětí jsem neměl možnost připravit si všechny odpovědi, ale eh, my už jsme samozřejmě signalizovali rakovsk, pardon, ruským úřadům, že jejich zákaz, protože jejich zákaz kvůli tady Šmalenbergovu viru a jeho šíření je podle nás ne- nedůvodný a také nezákonný je ovšem tedy nezákonný z hlediska VTO, ovšem Rusko zatím ještě není členem Světové organizace obchodu. Nicméně samozřejmě na ministerské úrovni jsme na to ruské orgány upozornili. Nesouhlasíme s tímto nezákonným zákazem, neakceptujeme jej. Děkuji. Tak ještě dám stručně na závěr prostor zpravodajům. Rád bych také upozornil, že jsme ustavili monitorovací skupinu pro vztahy s Ruskem, které předseda stálý zpravodaj Robert Sturdy. Včera koordinátoři rozhodli, že na naši agendu, na náš program přenosti zařadíme monitorování přístupových jednání Ruska s VTO. Bude-li to nutné, přijmeme v této věci také usnesení. A nyní se tedy vraťme k našim zpravodajům. Pan Zalevský nejprve budu hovořit anglicky, aby to bylo jasnější. Snížení eh, Ukrajiny nebylo z 10% na 5, bylo to z 25 na 5%. V tom je ten rozdíl. Ten, to snížení bylo opravdu výrazné. Já jsem se dotazoval na potenciální přínosy s Ruskem v jiných oblastech. Takový byl můj dotaz. Já nesrovnávám jablka a hrušky, ale myslím, že tento dotaz jste nezodpověděl. Můj návrh by byl takový. Vstupujeme do nové éry v obchodních stazích s Ruskem, s přistoupením Ruska k VTO. Možná, pane předsedo, bylo rozumné, a to je můj návrh, vydat obecné usnesení o obchodu s Ruskem. Za této nové situace. Pak by proběhla rozprava v plénu a mohli bychom takto uplatnit připomínky, které jsme měli v minulé diskusi o oceli a v dnešní diskusi o, o řadě citlivých, citlivých bodů. Takže pokud byste laskavě zvážil možnost takovéhoto obecnějšího usnesení obchodu s Ruskem, s tím, že bychom se nezaměřovali pouze na ty konkrétní dílčí body, které jsme probírali dnes a v nedávné době. Děkuji. Ehm, pan eh, Kasusta ještě něco na závěr? Ne. Takže paní, paní Vajdare. Děkuji mnohokrát, jenom velmi stručně. Eh, obecně za to skutečně musíme si eh, ano či ne, tak pokud stojíme před touto volbou, bude to jistě spíše ano, ale myslím si, že tyto diskuse jsou určitě cené. Stejně jako kolega Zalevsky bych doporučila zvážit možnost samostatného usnesení obchodu s Ruskem, kde bychom měli příležitost vyjádřit své obavy a své podněty. Dobrá, děkuji mnohokrát. A nyní se podíváme na bod 17, ještě před hlasováním. Jde o legislativní věc. Nařízení, kterým se zakládá partnerský nástroj pro spolupráci s třetími zeměmi, což je věc, která nahradí eh, takzvané nařízení ICI, které zatím bylo hlavním nástrojem pro evropskou spolupráci s rozvinutými zeměmi. Naší zpravodajkou je paní Laima Lucia Andrikiene z EPP. Máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám, ale máme pouhých 8 či 7 minut do hlasování. Mohla bych vás poprosit, abychom přesunuli tento bod až po hlasování, protože nemáme na to dostatek času. Ne, nikoli, říká předseda, eh, náš dnešní eh, pořad jednání je skutečně přeplněný, takže to nemůžu povolit. Máte slovo. Dobře, děkuji. Náš výbor byl požádán předložit legislativní zprávu Prosím, abyste zachovali klid. Náš výbor byl požádán eh, předložit legislativní zprávu o eh, legislativě Evropského parlamentu a rady, eh, o zavedení partnerského nástroje spolupráce se třetími zeměmi. Hlavní výzvou navrhovaného partnerského nástroje je, jsou důsledky globalizace. Jak víme, světový obchod se mění, mocenské poměry se mění, šíří se prosperita a tyto nové poměry formují čím dále tím více mezinárodní agendu. A proto Evropská unie v této chvíli nemá k dispozici nástroj, který by jí dovoloval spolupracovat s těmito eh, nově vznikajícími, vzmáhajícími se a rozvíjejícími se zeměmi, eh, o které má eh, velký zájem a které mají globální význam. V této chvíli takováto spolupráce je možná v rámci nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi ICI, což je ale stále omezeno na 17 vysoce rozvinutých e, zemí, respektive e, zemí s vysokými e, příjmy. Spolupráce se zeměmi jako Čína, Indie nebo Brazílie spadá pod nástroj rozvojové spolupráce. To znamená, že tato spolupráce je omezena na činnosti, které se týkají vymícení či eliminace a omezování chudoby v přijímajících zemích. Potřebujeme tudíž nový nástroj, který by eh, nám umožnil řešit eh, tyto problémy. A navržený eh, partnerský nástroj, který je jedním z prvků evropské politiky vnější činnosti, máme Jedná se o Jedná se o, ostatně v rámci tohoto nástroje o finanční alokace ve výši 1,3 miliard eur na období 2014 až 2020 a tento nástroj má také nahradit ten nástroj spolupráce pro eh, rozvějící se země, který doběhne v roce 2013. Eh, Nicméně nástroj rozvojové spolupráce, nástroj sousedství a předvstupní eh, nástroj budou pokračovat pokračovat eh, ještě i eh, v období 2000 14 až 20. Eh, partnerský nástroj by měl umožnit Evropské unie vyvíjet agendu i nad rámec rozvojové spolupráce, šířit své zájmy po celém světě a ehm, reagovat na globální problémy. Tento nástroj má tedy tři hlavní cíle. Za prvé, implementovat mezinárodní rozměr strategie Evropy 2020 eh, podporou bilaterální, regionální a interregionální eh, eh, partnerské strategie, dále rozvojovat obchod, podnikatelské investiční aktivity pro evropské podniky a za třetí podporovat a prosazovat evropské zájmy a hodnoty. Partnerský nástroj e, tudíž dává prioritu podpoře e, vnějších zájmů, to znamená obchod, politika, e, boje proti klimatickým změnám, ochrany životního prostředí, sociální spolupráce, rozvojové technologie a tak dále. Minulý týden jsem měla první setkání se zástupci, s příslušnými zástupci Evropské komise, komise a e, také se zástupci vnější akce komise. E, již e, zde jsem vyjádřila svoji podporu pro tuto novou tendenci v rámci vnější činnosti proti, ale také jsem vyjádřila určitá, um, určité pochybnosti či obavy a těmi jsou následující. Za prvé, umístění tohoto partnerského nástroje eh, v rámci ostatních eh, nástrojů vnější činnosti ráda bych tady viděla jasné dělící linie a současně i jasnou koordinaci mezi těmito nástroji navzájem. Za druhé, navržený nový nástroj je široký co do rozsahu či rozptylu činnosti, ale je nejistý z hlediska regionu a má omezený rozpočet. A článek 2 hovoří o rozsahu a mm, ty, ten pokrývá všechny třetí země, regiony a území. E, ten týž článek vymezuje, že e, to nařízení bude zejména podporovat kooperační opatření s rozvinutými a rozvojovými zeměmi, kde má, e, nebo v nichž má Evropská unie své důležité zájmy souhlasíme s tím, že ten, výroč, ten, eh, ten roční rozpočet eh, by eh, měl být přesněji zaměřený. A moje obava nebo otázka je, je eh, nutnost eh, přesněji identifikovat eh, rozsah tohoto nástroje, to znamená přesněji identifikovat země, teritoria a regiony a také finanční vybavenost tohoto nástroje. Za druhé, v textu jsem nenašla ustanovení o e, kontrole ze strany e, zákonodárce ohledně klíčových rozhodnutí a víceletého programování. Článek 5 tohoto nařízení odkazuje na společný rámcový dokument, který stanovuje rozsáhlou nebo e, kompletní strategii EU. Například v případě partnerského nástroje. Tady se hovoří o tom, že byl vytvořen společný rámcový dokument pro určité země a regiony. Víceleté indikativní programy by měly být na tom založeny. A proto bych ocenila, kdyby komise mohla vysvětlit, na jakém právním základu a jak tento společný rámcový dokument vznikl a jak eh, má probíhat eh, kontrola Evropského parlamentu v rámci té programovací periody nebo období. A nakonec v článku 5 odstavci 6 o postupu prověřování se odkazuje na určité modifikace víceletých programů. Tam, kde se jedná o navýšení e, nebo snížení Um, ročních alokací o více než 20 eh, tam potom ten příslušný program není způsobilý k financování. A chci, eh, aby komise vysvětlila, jak je těch 20 eh, stanoveno jak jsem již řekla, ta finanční vybavenost tohoto nástroje činí 1,3 miliard eur, ale 1,13 miliard eur. Ale Otázka je, zdali i Ehm, program Erasmus je toho součástí a proto ehm, bych chtěla slyšet od komise, jak bude program Erasmus integrován eh, do tohoto nástroje a která částka rozpočtu potom bude ehm, určena na program Erasmus. Je to samozřejmě důležitý nástroj, ale musíme mít jistotu, eh, že evropský rozpočet bude eh, využíván co nejefektivněji. Než teda dosáhneme dohody o tomto nástroji, musíme mít jasno, čeho chceme tímto nástrojem dosáhnout a jakým způsobem. Děkuji. Děkuji vám. Padla celá řada otázek na adresu komise. Jsem si jist, že se komise toho zhostí. Jan Luka Sosta, SND. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný, eh, protože eh, chápu, že času nemáme na zbyt. Eh, především ovšem máme tady politickou otázku. Já se domnívám, že zde můžeme narazit na problémy s jinými výbory, například eh, zahraniční výbor bude chtít uplatnit svoji odpovědnost. Domnívám se, že všechny výbory eh, budou hájit svoje stanoviska, takže určitý konflikt tady může nastat. Eh, za druhé, dobře víme, že veškerá veškeré dohody o partnerství a spolupráci se třetími zeměmi. E, to je naprosto zásadní věc, je zásadní pro naši konkurenceschopnost ve světě e, v oblasti volného obchodu, ale také je to zásadní pro lidská a sociální práva e, v oblasti posilování bilaterální spolupráce založené strategicky. Tento balíček, to má dohromady hodnotu 70 eh, miliard, ale my eh, hovoříme pouze o malém balíčku eh, v hodnotě 1,13 miliard, což je velmi málo ve srovnání s tím, jaké máme cíle. V každém případě ovšem tento nástroj navazuje na dřívější dohody o spolupráci a partnerství s průmyslovými zeměmi. Tato dohoda se nyní vlastně otvírá všem a my musíme zajistit to, aby Evropská unie si stanovila, kterých geografických oblastí, zdrojů, eh, odvětví se to bude týkat v rámci našich eh, zájmů, jakého druhu podniků také. No a ještě jeden eh, politický aspekt. My jsme v debatě o ICE plus eh, jsme absolvovali boj mezi parlamentem a komisí o prováděcích aktech a delegovaných aktech, čili my mu tady musíme zajistit že při definici těchto nových nástrojů se nebudeme omezovat pouze na jakousi generální indikaci. Eh, neříkám, že i do detailů v provádění, ale budeme muset být schopni definovat kritéria, tedy které sektory a co přesně eh, se, eh, na co se to má stahovat. Eh, poněvadž mezi parlamentem a komisí jistě nastanou spory. No a také v rámci eh, instrumentu budeme muset definovat roli parlamentu. Před eh, pár měsíci se dospělo k určité dohodě v oblasti ICI plus a pár dalších instrumentů, ale zkusme se vyhnout takovému dohadování příště, protože bylo to značně negativní. Dobře, děkuji. Takže dáme slovo komisi, zaznělo tady mnoho otázek a námitek a my se nyní velmi rádi vyslechneme stanovisko komise. Pan Gary Miller. Thank you. not showing the respect that you should pay. Eh, prosím vás, eh, trošku by to chtělo respektu vůči řečníkům. Prosím, eh, usaďte se, naslouchejte řečníkovi a přerušte vlastní rozhovory. Můžete mě prosím věnovat pozornost? Starting with some respect for the chair a možná i svého předsedu byste mohli trošku respektovat. Komise. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Tak eh, řeším, je, je dobře, že parlament se zabývá tímto významným návrhem. My děkujeme za tuto příležitost. Eh, ještě možná bych chtěl pohovořit o kompetencích. Máme nyní Lisabonskou smlouvu, máme Evropskou diplomatickou službu a tak to dneska je. Eh, tedy máme návrh komisa, jak řekla paní eh, Anikiene, eh, já jsem v oddělení pro nástroj zahraniční politiky, ale také spadáme pod paní baronku Aštronovou a my jsme vlastně jednotným týmem, pracujeme dohromady na tomto návrhu a my eh, chceme s vaším výborem eh, tady pracovat dál. A jak zpravodavé řekli a mají kolegové se už setkali s vašimi zpravodaji a debatovali o tomto návrhu. Já bych důraznil, pane předsedo, že ten navržený partnerský instrument je eh, významnou inovací a je důležité to nepodceňovat. I když zaměříte na další nástroje v balíčku, velice se podávají tomu, co máme zde na stole. A já bych, kdyby se nepodceňovalo to, že s tímto novým instrumentem eh, získáváme do ruky nový a významný nástroj zahraniční politiky. Je to eh, v našim, našem vlastním zájmu, hm, je to pro globální politiku a všechno je to jeden jediný nástroj. A to je de facto v souladu s ambicemi Lisabonské smlouvy. Takovéto nástroje zatím nemáme v našem portfoliu. My už máme podobný nástroj ve vztahu k řadě průmyslových zemí, ale ICI Plus eh, se nyní zmiňuje eh, jako možnost otevřít též vůči rozvojovým zemím. S partnerským nástrojem ovšem chceme jít ještě mnohem dál a jde skutečně o hájení našich zájmů na globálním hřišti eh, v řadě konkrétních oblastí. A možná, že kolegové eh, z eh, diplomatického servisu by k tomu mohli říct o něco více. Já bych ovšem chtěl zdůraznit několik klíčových věcí, o kterých se také zmínili vaši poslanci. Budeme mít také dlouhodobé programové elementy, ale hlavní klíčovou součástí je flexibilita v období sedmi let budeme potřebovat instrument, který nám umožní rychle reagovat na proměnlivé mezinárodní prostředí. Budou se měnit partneři, budou se měnit priority během těch sedmi let. Eh, naše strategické vztahy se prostě mohou změnit. My si tedy skutečně eh, domnívám, že potřebujeme flexibilitu v implementačním nástroji. A toto je vlastně ta otázka, eh, nebo toto je vysvětlení eh, za tím ustanovením o nepodstatných změnách. Čili my to skutečně potřebujeme a jsme připraveni vám detailně vysvětlit, eh, proč si myslíme, že je to zásadně důležitá součást instrumentu. Jak bylo řečeno, budeme se zaměřovat na země vyvinuté, průmyslové, ale také rozvojové. Není to jenom proto, že máme významné, signifikantní zájmy, ale také existuje řada rozvíj, rozvíjejících se zemí, jejichž váha na globální scéně roste. V zásadě tímto nástrojem nebudeme eh, eh, pracovat tím způsobem klasické pomoci. A dříve, než dám slovo kolegyně, eh, tak ještě se chci zastavit u otázky rozpočtu, zda je dostatečný. K tomu chci říct dvě věci. Za prvé, komise se snažila mm, o řadu analýz, dopadů, eh, detailní předpovědi na to, co bychom potřebovali za sedm let a od toho se odvíjí to číslo, které samozřejmě bude debatováno v širším kontextu všech těchto Eh, instrumentů a jejich zaměření a také kapitoly 4, což je ten diplomatický servis. Otázka je, je to dost, je to málo, my si myslíme, že ano a my jsme připraví s vámi diskutovat o tom, eh, že skutečně tolik potřebujeme a že to bude stačit. A tak je třeba porozumět povaze tohoto instrumentu. Není to klasický rozvojový instrument, nebude financovat instituce, budování infrastruktury a tak dále ve velkém měřítku. Nebudeme mít příjemce na druhé straně, ale partnery. To znamená, že to bude hodně jiné a mm, ty, bude to prostě menší a eh, flexibilnější. Takže to jsem chtěl zdůraznit a ještě tady chci dát slovo kolegovi z diplomatického servisu a těšíme se samozřejmě na to, že budeme v budoucnosti pokračovat v této debatě. Děkuji vám. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za možnost zde v parlamentu představit tento partnerský nástroj. Eh, já eh, jsem tedy součástí příslušného oddělení v diplomatického servisu eh, za tedy hovoříme za komisi, poněvadž je to návrh komise, ovšem naše, náš diplomatický servis, který má hybridní povahu, vyžaduje to, abychom také pracovali na návrzích komise a abychom také navrhovali pozice komise. Eh, proto jsem zde, eh, protože jsme součástí eh, týmu komise, který brání a vysvětluje tento nástroj. Toto je nástroj velice jasný a mm, přesto tedy samozřejmě bereme námitky a obavy zpravodajem. Je třeba říci, že poprvé komise navrhuje nástroj, který zcela jasně říká, že chceme bránit a prosazovat zájmy EU a sice ty zájmy, které jsme spolu s našimi partnery identifikovali, se strategickými partnery v rozvíjejících se ekonomika. A já myslím, že to je velice důležité pro takový politický instrument. A sice, aby byl takto vnímán. My hovoříme o oblastech spolupráce. Vy víte, které to jsou také zpravodaj, o některých mluvil, některé z nich jsou velice důležité pro tento výbor, týká se to obchodní záležitostí, ale nejenom obchodní záležitosti, je to politický nástroj, který se snaží bránit zájmy Evropské unie v zahraničí. A v, na mnoha místech, mnoha politikách, mnoha způsoby, eh, které souvisí s tím, jak Evropa vidí svět, tak tak to prostě obhajuje se v oblasti obchodu, energetiky, klimatických změn, geostrategických vztahů s dalšími zeměmi a já myslím, že všichni si uvědomujeme, že svět se mění, vznikají eh, nové významné eh, velmoci, Eh, víme, o co jde a my chceme na mezinárodní úrovni eh, fungovat jako významný aktér a faktor. Spravodaj eh, samozřejmě se zamýšlí nad těmito velkými ambicemi a že tedy tě 1,13 miliardy možná nemusí být dost peněz, ale právě jak kolega z komise řekl, my prostě nepotřebujeme stejný objem rozpočtu, jako je třeba na infrastrukturu, sociální pomoc, eh, budování administrativy a dalších priorit eh, ve třetích zemích. Jak již bylo řečeno, je zde mnoho aspektů, kterými se tento nástroj odlišuje, ale já také jsem vnímal obavy eh, nástrojů, eh, obavy eh, z pravodajů o tom, jak to odlišit od jiných instrumentů. My tedy určitě chceme, aby tento nástroj byl širší. Není to jenom co si co následuje po ICI e nebo ICI+, my prostě chceme mít nástroj, kde budeme mít daleko širší záběr a strategický závěr. Eh, jde tedy o země, o které nám jde především, ale zároveň musíme být flexibilnější, abychom byli schopni podporovat své zájmy také v jiných částech světa, které možná eh, zatím nevypadají tak prioritně nebo strategicky o co jde zejména o Čínu, Brazílii, USA, Japonsko, eh, Jižní Afriku, Indii a tak dále. My ovšem si chceme zachovat kapacitu na to, abychom byli schopni bránit své zájmy v některých z těchto zemí. Já bych tady mohl hovořit ještě o na další věcech, ale myslím, že na to teď nemáme čas. Ano, děkuji, je to první výměna názoru. Eh, přejete si ještě jednou slovo? Ano, pane předsedo, velmi stručně. Vím, že čas kvapí. Milé kolegyně, kolegové, chci výslovně poděkovat zpravodajce. Myslím, že je to velmi důležitý nástroj, s nímž se tady musíme obírat. A mluvím ze zkušenosti dva půl leté eh, práce na eh, na eh, platném návrhu ICI a také na základě zkušeností z trialogu s radou a komisí eh, při vývoji eh, jsou v současnosti platného nástroje. A nyní bych chtěl navázat na slova zástupce vnější činnosti. Pokud jde o velký politický význam, tak mám za to, že musíme velmi důrazně říci, že mm, pro vývoj partnerského nástroje musí platit stejné podmínky, rovné podmínky. E, to znamená, musíme dát najevo, že uznáváme zájmy i těch zemí, s nimiž chceme tento nástroj vyvinout. A proto děkuji komisi za to, že tak, jak již před dva a půl lety avizovala e, zavčas, to znamená před rokem 2014, na rozdíl od minulosti, předkládá parlamentu dokument, tak abychom e, se mohli připravit ve výboru a v parlamentu na eh, tento nástroj. A pak závěrem chci ještě říci, že pan kolega Sosta má naprostou pravdu. Týká se to také spolupráce s ostatními výbory a těším se již na spolupráci se spravodajkou. Děkuji. Speaker on behalf of the... Za SVČ hovořil pan eh, Fernandez. Eh, ještě zpravodaj? na závěr? Zpravodajka, pardon. Paní, paní Andrikiene. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům z Evropské komise za jejich vysvětlení. Samozřejmě jsem připravena zohlednit tato vysvětlení. Zohledněte v rámci Eh, přípravy mého návrhu. Já chápu, že eh, toto je inovativní věc, že to je odlišná od toho předchozího nástroje, jak já chápu, že klíčovým prvkem je flexibilita, což zde zaznělo. Za těch sedm let se v průběhu sedmi let se naši strategiční partneři mohou měnit, proto potřebujeme flexibilitu eh, v tom rámci. Ale na druhou stranu, když se podíváme na ty rozpočtové prostředky, které jsou alokovány v novém finančním výhledu, u těch nástrojů, které jsem zmiňovala ve své prezentace, to znamená balíček, balíček pro vnější vztahy má 65 miliard eur, předstupní nástroj, cirka 14 nástroj, eh, nástroj Evropského sousedství 18 miliard, rozvojová spolupráce, tento nástroj má 23 miliard a nástroj partnerství 1 miliardu. Mezi těmi jednotlivými nástroji tady je obrovský rozdíl a Moje otázka ještě jednou zní, jde tady o, pravda, o první výměnu názoru. Máme zde zástupce komise SVČ a já doufám, že ve vzájemné spolupráci jaké s kolegy ze všech ostatních politických skupin se dobereme dobrého kompromisu. Projednání návrhu zdravě proběhne na další schůzi 25. dubna. Nyní nás čeká hlasování, kolegové. Čeká nás, čekají nás stovky hlasování, téměř bych řekl. Než se do toho pustíme, ještě lhuta pro poznací návrhy. Včera jsme zvažovali možnost prodloužit lhutu pro Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci, protože jde o stanovisko pro výbor pro zaměstnanost, který prodloužil svůj vlastní časový termín můžeme si tedy dovolit i my prodloužení lhuty. Takže lhuta pro vznací návrhy pro tuto věc bude 23. dubna v 18.00. A nyní hlasování. Připravte se, prosím, hlasovací karty a připravte se na hlasování. První věc hlasování, bod 18, je stanovisko spolupráce v oblasti energetické politiky. Navrhovatelem je pan Zahradil. Vše je jasné, takže můžeme hlasovat. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 5. Ústní pozněcí návrh číslo 1. Jsou nějaké námitky proti pozněcímu návrhu? Ne, takže můžeme hlasovat. Ústní pozněcí návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní dílčí hlasování u odstavce 5. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh číslo 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozici návrh číslo 2. Jsou nějaké námitky? Ne, můžeme tady o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Hlas, eh, hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 25 hlasy ku dvěma, tři se zdrželi. Eh, ku třem, pardon, dva se zdrželi. Děkuji, blahopřeji. Tak to šlo hladce. A nyní návrh stanoviska o Evropě e, efektivně využívající zdroje. pravodajem, respektive navrhovatelem je pan Jakolino. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hlasujeme, prosím. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 1, pozměňovací číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zamítnuto. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh. Přejete si to ověřit. Dobrá, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kom- poznací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nevím, jak hlasují liberálové. Ještě jednou prosím, kdo je pro? Přijato. Přejete to ověřit? Dobrá, číslo 14, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Liberálové tady rozhodují, když je to vyrovnané hlasování. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 19. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 22, kdo je pro, proti, ten odpada, omlouvám se, o tom nehlasujeme. Takže není poznací návrh číslo 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, byl zamítnut. Poznací návrh číslo 29. Ověříme se tedy. Dobrá, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ano, tak to opravdu byla moje chyba. Bylo to přijato. Takže není dělčí hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 30. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejete se ověřit druhou část. Dobrá, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Není poznací návrh Číslo 31. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 32. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 33. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 7. Chcete se ověřit 40? Dobré, hlasujte prosím. Vracíme se k poznacímu návrhu 40. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Není kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Hlasujeme o celém návrhu stanoviska v podměněné podobě. Elektronicky hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 27 hlasy ku jednomu, dva se zdrželi. Blahopřeji navrhovateli. Nyní bod 20, legislativní e, záležitost, omnibus 2, Naším zpravodajem je pan Jörg Leichtfried. Je to velmi důležitá věc, takže dávejte pozor při hlasování. Blok kompromisních návrhů číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blok návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blok číslo 4. Pro? Proti? zdrželi se přijato. Blok poznacích návrhů číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Blok kompromisu číslo 1. Ne, ten odpadá. Ano, máte pravdu. Blok kompromisu číslo jedna, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ano, rád přeskakuje takto strany, takže není jsme o kompromisu číslo čtyři. Kdo je pro? Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Kompromisní návrh číslo čtyři. Sledujte mne. Kompromisní návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Amendment 4, that's not for yeah. amendment. Page seven. Page 7. Page seven, lady. Kolegové, to na straně 7. Na straně 7 CAM4. Musíte důvěřovat svému předsedovi. Kompromisní návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní Blok číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 24. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 1 oboru odůvodnění. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme o návrhu komise v takto pozměněné podobě. Kdo je pro? Pardon, elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Téměř jednomyslně přijato. 29 hlasů pro, někdo proti, jeden se zdržel. Nyní hlasujeme o návrhu usles- legislativního usnesení. Opět elektronické hlasujte, prosím. Konec hlasování. Alde, máte o jednoho člověka víc. Konec hlasování. Stejný výsledek, 28 hlasů pro, jeden se zdržel, blahopřeji navrhovateli, respektive zpravodaji. To byl obrovský úspěch. Ještě musíme hlasovat o dalším kroku. Co navrhujete, pane zpravodaji? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Možná bych navrhoval, vzhledem k tomu, že tady panoval prakticky jednomyslný názor, že bychom mohli začít neformálně jednat s radou. To bych, to bych navrhoval jako další krok. proposal Zpravodaj tedy navrhuje zahájit formální jednání s radou a komisí s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. Samozřejmě tato zpráva v pozměněné podobě či přijaté pozměňovací návrhy budou představovat základ mandátu pro náš vyjednávací tým. Tento tým, jako obvykle, bude sestávat z předsedy zpravodaje pana Lechfrida, stínových zpravodajů Silvany Kochmerin, eh, Godelive, eh, Roberta Stadyho a Helmuta Šolce. Eh, takže budeme hlasovat, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. Let's move to the next item. A nyní se podíváme na další bod. Bod 21. Legislativní věc. Týká se to určitých omezení dovozu některých ocelých produktů z Ruska. Naším Spravodajem je Robert Sturdy. Hlasujeme o návrhu komise. Nebyly žádné poznací návrhy, takže hlasujeme rovnou o návrhu komise. Bez změn. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Přijato jednomyslně. Nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Opět jednomyslný výsledek. Blahopřejeme Robertu Sterdimu. Jednomyslnost není obvyklým jevem. Další bod. A promiňte, ještě další krok nyní. Rozhodnout o dalším postupu. Opět je zde návrh zpravodaje vstoupit do neformálních jednání s radou a komisí za cílem dohody v prvním čtení. Přijatá zpráva bude samozřejmě představovat mandát pro náš vyjednávací tým. Pokud dosáhneme dohody, Návrh zprávy bude okamžitě předložen do pléna, tak aby věc mohla být přijata v prvním čtení. Vyjednávací tým bude sestávat z předsedy, zpravodaje Roberta Sterdyho a stínových zpravodajů. Pavel, Pavla Zalevského, pana Kutaše, Silvany Kochmerin, Kistela Helmuta Šolce. EFD musím ještě potvrdit, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ano, pane Kaspary? Vážený pane předsedo, je mi to nepříjemné, že e, se o tom musím zmínit, ale e, během prvních dvou hlasování u bodu 18 a 19 jsme e, měli několik hlasování, která prošla pouze o jeden hlas. To znamená, o jeden hlas to prošlo Máme tady jeden, jednoho člena, který eh, měl jedno hlasovací zařízení navíc a navíc nám sdělila eh, technická služba, že eh, fungovalo tlačítko pouze pro, nikoli proti tomuto členovi a proto ehm, vlastně ty dva návrhy prošly o jeden hlas a prosil bych technickou službu, aby přesně určili, o která konkrétní hlasování nebo které pozměňovací návrhy se jednalo, abychom Eh, je eh, později zopakovali. Byl bych vděčen, eh, kdyby se podařilo najít řešení tohoto technického problému. Do have a record of... Máme záznam o hlasováních. Technická služba. Technická služba potřebuje odpověď na otázku. Máme záznam hlasování a můžeme prověřit tento zmíněný problém. Můžete mi podat zprávu během několika minut, jak to probíhalo? během několika minut, než ukončíme hlasování, tak abychom mohli rozhodnout, zda zopakovat hlasování, je-li to zapotřebí. Je to vážná věc. Prosím o zprávu během několika minut. Dobře, můžeme pokračovat s tím, že se vrátíme k těm zmíněným hlasování, bude-li k tomu důvod. Takže můžeme přistoupit k bodu 2.20, pozměňovací návrh 2.20. Prosím o pozornost, pokračujeme 2.20. Jde o zprávu Um, obchodu pro změnu, obchodní a investiční strategie EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Nikolo Rinaldi je zpravodajem. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17. Pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pozněvací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pozněvací návrh kompromisní 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. pozněvací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pozněvací návrh 21 pro, 21, promiňte, 21. A je zde ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku proti tomu? o jaký ústní pozměňující návrh se jedná. Je to v příloze, dobře. Takže to víte. A hlasujeme o pozměňovacím návrhu 21 v znění ústního pozměňujícího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme ještě jednou pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Schváleno. To byl pozměňující návrh 21. A nyní pozměňující návrh 22 pro, proti, zdrželi se schváleno 23 s ústním pozměňujícím návrhem, který je rovněž v příloze. Takže to asi znáte. Pozměňující návrh 23 ve změní ústního pozměňující návrhu pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňující návrh 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 nepadá, byl schválen, takže pozměňovací návrh 43 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 Ústní pozměňující návrh byl stažen, takže 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, ne, promiňte, až 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60. Prověříme 64. Mm, Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Konec hlasování. Reject. Zamítnuto. Takže kde držíme, to byla 64, nyní 65, pro, proti zdrželi se schváleno, 67 pro, proti zdrželi se schváleno, 66 pro, proti zdrželi se schváleno, 68 pro, proti zdrželi se schváleno, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 a 5. 76 a 5 hromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh, úvodní ustanovení od nyní, pozměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno, Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pozměňující návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 11, dílčí hlasování, respektive oddělené, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní stanoviska eh, výboru pro zahraniční věci, pozměňující návrh 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 4 je již pokryt, pozměňující návrh 5, pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňující návrh 8. 6, 7 již bylo pokryto, takže 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 9, 10 už byly pokryty, pozměňující návrh 11. Můžete prověřit? Jestli pozměňující návrhy 6-7 byly schváleny, ano, takže pozměňující návrh 11 odpadá a pozměňující návrh 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňující návrh 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Velký úspěch pro výbor zahraničních věcí. Agri, stanoviska Agri, pozměňující návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 5 už byl pokryt. Pozměňující návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 8 8 není relevantní a konečné hlasování zahajuji nyní a končím hlasování. Schváleno 25 hlasů pro, 5 proti, blahopřeji zpravodají. Bod 23 programu Uh, Zaznamenal jsem uh, žádost o slovo ze strany uh, komise. Chce říct něco ještě před hlasováním, je tomu tak? A nebo po, před? Takže budeme napřed hlasovat. Je to konečné hlasování o návrhu doporučení Paní eh, Elizabeth Köstinger je zpravodajka. Jedná se o postup souhlasu, ano či ne. Hlasujeme. A konec hlasování. Jednomyslnost. A komise by si přála promluvit? Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych zpravodajce a výboru poděkovat. Také výbor pro střední Afriku k tomu již podal pozitivní stanovisko a nyní děkuji vám za toto pozitivní hlasování. Děkuji. Takže jedná se o postup souhlasu. Další bod, mezinárodní dohoda, pouze ano a ne. Naší zpravodajkou je rovněž Elizabeth Kösting. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslnost opět blahopřeji zpravodajce. bod 25. Jde o legislativní eh, návrh. Spravodajem je předseda. Hlasujeme pouze o návrhu doporučení. Kdo je to je už druhé čtení, dohoda v druhém čtení. Elektronické hlasování zahajují. Konec hlasování. 25 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Bod číslo 26. Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství. Je to rovněž eh, návrh legislativy a schválili jsme tady eh, zjednodušený postup bez pozměňujících návrhů. Elektronické hlasování je zahájeno. Konec hlasování. 27 hlasů pro, 3 se zdrželi. Další bod. Schválili jsme zjednodušený postup, takže myslím, že je pouze správné dosáhnout eh, eh, rychlé dohody v prvním čtení. Navrhuji eh, vstoupit do neformálních konzultací s radou a komisí a schválit zprávu na základě našeho mandátu. Pokud dosáhneme eh, dohody, což je pravděpodobné, schválíme dohodu v prvním čtení a negociační tým bude se stávat jako obvykle zemné, tedy eh, předsedy a zpravodaje a koordinátorů, protože nemáme stínové zpravodaje. Koordinátor je Daniel Kaspari, Metin Kaza, Robert Sturdy, Hermut Scholz a Willem Datmus. Souhlasíte? Nikdo nevznáší námitky? Dobře, schváleno. Bod 27. Tady se jedná o neiniciativní zprávu našeho výboru. Spravodajkou je Marielle de Sarnez a jde o Evropskou unii a Čínu, nevyvážený obchod. S otazníkem. Takže můžeme si do toho pustit a začneme kompromisním eh, návrhem 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňující návrh 51 pro odpadá. Ano, máte pravdu. Takže se přesouváme až k bodu 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme to elektronicky. 53. Zahajuji hlasování. Hlasování skončilo a bylo to schváleno. 54. Oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh Dvě. Co chcete prověřit? 57. Dobře, tak prověřujeme. Zahajuji hlasování. 57. A končím hlasování. Zamítnuto. To bylo zjevné. Ústní pozměňovací návrh 2, Janika Žado, máte námitek? Nikoli, takže zhlasujeme. Kdo je pro? Proti, zdržují, eh, zdržuje se, zamítnuto. Prověřit. Dobře, pozměňující návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh Ústní pozměňovací návrh Daniela Kaspariho. Jsou námitky? Nikoli, takže hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozně, respektive prověříme pozměňovací návrh 59. Každý má právo požádat o prověření výsledku hlasování. Takže zahajuji hlasování a končím hlasování. A bylo to schváleno. Jasně schváleno. Dalším bodem je kompromisní návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále 64. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 65. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 66. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. 156. Zahajuji hlasování. A hlasování skončilo. A bylo to zamítnuto. Dalším je který bod? Šedesát osm. Šedesát osm. Ano, máte pravdu, je to 156. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77. A 75 odpadá. Ne, 75. Hlasujeme o 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Pozměňovací návrh 75. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmdesát sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dalším bodem je 102. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme pozměňovací návrh 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další je 115. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 115. Zahajuji. Hlasování skončilo. Zamítnuto. Čestně, ale zamítnuto. 118. Sto osmnáct, ano. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto devatenáct, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 120 pro, proti, zdrželi se. Zopakujeme si to ještě jednou. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, prověříme. 120. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Sto dvacet jedna a sto dvacet čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, prověříme 121 a 124 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Prosím o klid a zvedejte ruce. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme kompromisní návrh 13. Zahajují. Konec hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh Takže přistoupíme k kompromisu 14. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 142. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100, prověříme 141. 141, zahajují. A končím. Zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 pro? Proti? Jak hlasují liberálové? Ještě jednou 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh, respektive 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 153 pro, proti, zdrželi se schváleno, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme kompromisní návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Moje chyba, promiňte, schváleno. Kompromisní návrh 16 pro, proti, ne, odpadá, máte pravdu, odpadá. Další bod, 161 pro, 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další bod je 166. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže jak to uděláme s pozněvacím návrhem 166? Odpadá? Má tam být uvedeno odpadá, jestliže je schválen pozměňovací návrh 163, nikoli 166. A 163 byla schválena, takže pozměňovací návrh 166 odpadá. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ale prověříme pozměňovací návrh 167. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. A bylo to schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 1 pro, proči zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh kompromisní 17 pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 177, 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Pozměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 a 5. Ne, promiňte, pouze 4. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, respektive prověříme pozměňovací návrh 12, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 chcete prověřit, dobře, takže prověřujeme pozměňovací návrh 14. Hlasování skončilo a bylo to schváleno. To byla moje chyba, opravuji se. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22 pro. Přejete si prověřit 21, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, 30 pro, proti, zdrželi se, 31 pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale prověříme pozměňovací návrh 40, zahajuji hlasování. Hlasování skončilo a bylo to schváleno velkou většinou. Promiňte. Kompromisní návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 je na řadě, že? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. stanoviska DV. Vše je pokryto, takže až DV9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. DV 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 918 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 919 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 921 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. dv pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 924 pro, proti, zdrželi se, Takže kolik? 23? Prověřujeme eh, DV23. Odpadá 23 nebo zůstává? odpadá, protože 156 byl schválen. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 928 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 929 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 931 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. DV30 eh, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 9.31. Zahajuji hlasování elektronicky. 31. A končíme hlasování. Schváleno velkou většinou. 33. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stanoviska ITRE. ITRE 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale prověříme. ITRE 10, zahájuji hlasování. Konec hlasování. A bylo to schváleno. ITRE 13 pro ITRE 13 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO Imko 3, ale ještě to prověřuji, jestli to padá. takže zůstává IMKO 3. Pro, proti, zdržují se, schváleno. IMKO 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A stanoviska výboru pro zaměstnanost číslo 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Implement 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování. Chybí nám něco? Dobře, tak konečné hlasování o návrhu stanoviska eh, podle souladu s pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Hlasování skončilo. Bylo to schváleno 24 hlasy pro, dvěma proti a čtyři se zdrželi. Blahopřeji zpravodají a Daniel Gaspari. Milí kolegové, Our, our request would be... Kolegové, náš uh, žádost je hlasovat znovu o poslanci návrhu 30, druhé části 40 a, uh, o položce 18. Bylo tam, bylo to 15 eh, 14, přičemž eh, hlasovalo tady o jednoho méně. responding to the request by... Tak eh, na přání Gaspariho, to je k 19. Eh, to je eh, ta zdroje, efektivní využívání zdrojů v Evropě. Čili budeme hlasovat o třech bodech z tohoto dokumentu. 30, 40, 14. Takže začneme pozměňovacím návrhem 14 elektronicky. To je Evropa účinněji využívající zdroje 19. bod na programu a navrhovatele Salvatora Jakoliniho. Jako lína a budeme hlasovat ještě jednou o pozměňovacím návrhu číslo 14. 14. Takže 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 30 nyní. To bylo na dvě části, čili druhá část. Budeme pouze hlasovat o té druhé části pozměňovacího návrhu číslo 30. Pouze druhá část a zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Nyní pozměňovací návrh číslo 40. Zahajuji hlasování. A je to, tedy končím hlasování. Výsledek je zamítnuto. Takže tím končí hlasování. Ano, máte pravdu, ještě musíme provést závěrečné hlasování. Takže eh, k zprávě, kterou máme jako 19 na programu, zahájí hlasování, závěrečné hlasování. Opakujeme závěrečné hlasování k bodu pořadu jednání číslo 19. It, it's the, the parliament's gear re refusing to cooperate with, uh, with ano, tak zdá se, že naše technické zařízení s vámi dnes nekooperuje. Končím hlasování a máme zde 26 hlasů, pro 4 se zdrželi. Blahopřeji ještě jednou zpravodaj. item 28. Item, let's come back to... Item 28. No, it's, uh, we first we finished the vote. So, the vote is, voting time is closed. Tak tím jsme skončili hlasování. my jsme sice skončili s hlasováním, ale ještě toho máme na programu hodně. Takže prosím, pokud se chcete vzdálit, učiňte tak co nejrychleji a nejtišeji. A vy, kteří jste zůstáváte, prosím, posaďte se. Disregard these two because okay. the coordinators did not make decisions. Okay. That was a difficult vote. <laughs> yes, it is indeed.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 na programu obchodní dohodu proti padělatelství a budeme absolvovat druhou diskusi. Naším zpravodajem je David Martin ze skupiny socialistické a stále platí harmonogram, který jsme schválili. Takže postupujeme tak, jak je obvyklé dám slovo zpravodaji Davidu Martinovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste řekl, ve výboru jsme měli harmonogram a podle něho dnes má proběhnout druhá výměna názoru a zpráva bude 25. a 26. září a hlasování potom 30. května zde ve výboru. Asi si vzpomenete, že Kadir Arif, eh, původní zpravodaj, se vzdal svého zpravodajství, poněvadž se mu stálo, že tento harmonogram je příliš rychlý, že mu nezbývá dostatek času s občanskou společností a vůbec, že je třeba více času na zapracování názorů, které jsme dostali ke silným stránkám a slabinám akty. My tedy nadále samozřejmě tedy se zabýváme aktou, ale jste ve výboru se proti tomu nezvedli jediný hlas. A myslím, že všechny skupiny, včetně mé a možná moje nejvíc, eh, o tomto přemýšleli a otázka tedy uvažovali o tom, jak postupovat dál. Eh, lobbysté, kteří si stěžovali k Kadiru Arifovi o původním harmonogramu, si nyní stěžují na eh, prodloužený harmonogram a takže uspokojitě nelze, jsme po, po, dezírání z politických eh, triků, takže tady to prostě z toho není cesty ven. Já jsem tedy navrhl nový harmonogram a eh, řeknu vám také proč. Já jsem tedy proto, abychom buď to dodrželi původní harmonogram, to znamená hlasování ve výboru 30. května, a nebo můžeme jít pro alternativní harmonogram, ale prosil bych, abychom dnes definitivně rozhodli, jak budeme postupovat. Moje strategie se opírá o tři pilíře. Jeden je to, že je třeba se skontaktovat s občanskou společností a vyschnout si názory na aktu a samozřejmě také eh, vyschnout si ty, kteří jsou pro aktu a to znamená debatovat o tom eh, v příslušném čase. Druhá část strategie je taková, že by akta mohla být eh, předložena soudu a mm, je to proto, že toto ohlásila už komise Eh, komise eh, tedy eh, nejdříve hovořila o předložení soudu, potom ne a mm, teď to vypadá, že skutečně to chce předložit někdy do konce, do konce dubna, ale zdá se tedy, že to je poněkud zdržovací taktika ale ze strany parlamentu by to nebyla zdržovací taktika, nejbrž bylo by to o vyjasnění problému. Čili eh, my se budeme muset eh, pobavit o tom, jaké otázky chceme, aby soud zodpověděl, abychom se neduplikovali s komisí. Takže náš eh, proces, když se budeme snažit vyjasnit právní názor, nebude závislý na Evropské komisi, ale bude to náš samostatný proces. Vždycky bylo jasné, já jsem to říkal dvakrát, nebo třikrát v předchozích debatách ve výboru, že soud eh, je schopný nám pouze vysvětlit právní situaci, zatímco akta je otázka politického rozhodnutí v žádném případě se ne, neříká, že rozhodnutí soudu by mělo navrhnout, eh, pardon, nahradit rozhodnutí eh, parlamentu. To v žádném případě. Politické rozhodnutí stále ještě máme před, před námi. Teď je otázka, kterou jsme rozhodli dnes, jestli půjdeme k soudu nebo si to necháme na komisi. A jestliže ne, se musíme vyjasnit, za správního hlediska kroky komise pozdržují celý proces nebo ne. To je vlastně článek 26, který se týká eh, pozdržení ratifikace. My tedy máme eh, takzvaný tichý proces, ale teď eh, ani toto není zcela jasné, čili musíme se nějak rozhodnout, jak se postavíme tady eh, k krokům komise. My to zatím tedy eh, můžeme odložit, ale teď se musí rozhodnout to, zda my také nebo ne půjdeme k soudu. Eh, podle původního plánu jsme to chtěli vyřešit dnes na mini zasedání, tedy dnes tento týden na mini zasedání. Čili já bych skutečně byl rád, aby eh, aby tedy byla jakási, aby nebyl nějaký mrtvý čas mezi eh, daním předložením do soudu a rozhodnutím ve výboru, čili já bych chtěl, aby ten čas vyplnili zprávou o implementační opatření. Jasné, že akta jako taková dohoda de facto nemění evropskou legislativu. Je všem samozřejmě eh, potom výsledek závislý na tom, jakým způsobem bude akta implementována. To efektivně znamená eh, změnu zákonu. Eh, znamená to, že se bude stanovat, jaké povinnosti budou mít poskytovatele internetu a tak dále. Čili Eh, otázka je, jestli tady akta může potom mít nějaký vliv na eh, národní legislativní systémy v oblasti trestního práva, právy ochrany duševního eh, vlastnictví a tak dále, čili to asi bychom se k tomu dostali až po té, co se vyjádří soud. Nicméně, jak jsem řekl, pane předsedo, řada kolegů a politických skupin nyní vnímá věci tak, že zdržovatelý proces nemá příliš eh, význam, že eh, komise stejně eh, bez ohledu na to, jak dopadne soud, tak se mnoho nezmění. Takže to není žádný hard law, to je spíš takový ten soft law. <clears throat> Takže pokud eh, komise něco na plénu prohlásí, tak to je vnímáno často jako více méně právně závazné. Například tedy, eh, pokud se týče smlouvy eh, IPA s, pro karibskou oblast, tak to bylo prostě výroky komise byly takto vnímány. Já si myslím, že pokud nepředložíme věc soudu, Eh, tak asi bychom neměli eh, vypracovat nějakou eh, zprávu, tu, tu implementační, tu vyplňovací a měli bychom dodržet původní harmonogram hlasování. Takže ano, pokud nepůjdeme k soudu, držme se původního harmonogramu. Tak, pánové, zpravodaj to říká jasné, jasně. Keeps his original proposal that the committee should decide on whether... Náš eh, výbor by tedy měl dnes rozhodnout o tom, zda postoupí problém soudu a zda chceme zda chceme vypracovat prozatímní zprávu podle současného harmonogramu, nebo ne, na koordinátorech včera jsme nedospěli k závěru, nepřiklonili jsme se ani k jednomu postupu. Shodli jsme se nicméně jako koordinátoři, že si máme vyslechnout názor rady. Jak tedy vnímá Rada pozice členských zemí k aktě, poněvadž jde o smíšenou dohodu, která si vyžaduje ratifikace nejenom unijními orgány, ale také členskými zeměmi. Samozřejmě, že zpravodaj má právo na rozhodnutí o jeho návrzích, které jsou známé. byly předloženy již na začátku tomuto výboru a já myslím, že my prostě bez tohoto rozhodnutí nemůžeme pokračovat dál, protože jinak bychom tedy eh, museli mít ten návrh zprávy eh, až tedy v Dubnu. Takže tady zpravodaj žádá a žádá právem o rozhodnutí v těchto věcech. Takže eh, nevýjíbeme se své zodpovědnosti. Nyní promluvit Daniel Gaspari za EPP. Vážený pane předsedo, eh, vážené kolegyně, kolegové, eh, v tématu akta jako EPP se k tomu stavíme, prostě vadí nám to stejně jako zpravodaji. Je tady otázka harmonogramu, myslím, že bylo správně, že na koordinátorech jsme se neshodli na závazném harmonogramu, nýbrž e, my jako EPP jsme navrhli, abychom si vyslechli postavení rady. Myslím, že je důležité, abychom si nechali dostatek času a zaměřili se na aktu v klidu. To už říkáme nějakou dobu. A také je důležitá eh, důležitý postoj veřejnosti, protože my v eh, Evropském parlamentu prostě nemáme rozdělení na vládu a opozici, to je trošku jinak než ve členských zemích a proto je pro nás vždy důležité, že my máme seriózní program, problém se falšovanými produkty. Léta, léta žádáme, aby to komise nějak řešila a nyní my tedy ve výboru INTA a ve výboru dalšími, které, které podávají stanoviska, eh, musíme mít dostatek času na to, abychom to v klidu promysleli. A eh, my eh, pochybnosti, které se v souvislosti s aktou vyrojily, chceme brát velice vážně a chceme tedy naslouchat občanské společnosti a také členským zemím. A já si myslím, že je také důležité vědět, jakým způsobem se k tomu staví rada, poněvadž my tady máme dohodu, kterou vyjednala Evropská komise a 27 členských zemí, přičemž ty členské země eh, také byli přitom a vyjednávali. A, a rada nyní se rozhodla, že akt je třeba podepsat, ale teď tady máme několik českých zemí, které podpis odkládají. A to se divně, poněvadž vyjedná se smlouva s komisí a s čínskými zeměmi a teď je eh, pořád ještě mnozí eh, nevědí, jestli to chtějí podepsat nebo ne, přestože to sami vyjednávali. Je to ta akta, kterou si přáli, kterou si dojednali a my tedy v Evropském parlamentu to nemůžeme kontrolovat. Otázka je tedy, eh, jestli nám skutečně vyhovuje akta a jestliže tedy eh, německá vláda tedy ještě není rozhodnutá, jestli podepíše nebo ne, eh, a my v této situaci zde o něčem rozhodneme, hm, tak je to taková zvláštní věc. Takže rozhodovat o tom, jestli bylo správné toto dojednat, když ti, kteří to vyjednali, ještě nevědí, jestli to podepíšou. Čili já si myslím, že by bylo dobré, abychom formálně pozvali předsednictví a zástupce rady na naše příští zasedání, aby bylo jasné, jak si to vlastně představují dál. My v EPP skutečně máme pořád mnoho pochybností o aktě, Eh, tyto pochybnosti nebyly vyjasněny a ty největší, které máme, tak eh, je zřejmě sdíleli i ti, kteří vyjednavali tato znění dohody. A já si myslím, že tady skutečně je správné, eh, když si pozveme na příští zasedání radu, projednáme to s radou a po proběhnutí této debaty bychom měli rozhodnout, jestli ten časový plán původní chceme dodržet, to znamená hlasování ještě před letními prázdninami, a nebo jestli eh, opravdu raději půjdeme cestou té mm, další eh, mezilehlé zprávy a mm, jinak tedy by se mohlo stát, že eh, tady budeme mít na stole ještě další měsíce a léta. Pánové, za prvé, zpravodaj má právo na reakci na, svou návr- na svůj návrh. Za druhé, buď o tom budeme hlasovat a budeme mít jasno v tom, jak postupovat, anebo bude platit původní eh, časový rámec. Ovšem bez tohoto rozhodnutí dnes nemůžeme skončit schůze. Buď změníme eh, časový postup, anebo prostě musíme přijmout rozhodnutí tak, aby zpravodaj věděl, jak postupovat. Daniel Kaspary? Vážený pane předsedo, na našem pořadu jednání dnes není uvedeno, že máme učinit rozhodnutí, ale o postupech a procesech rozhoduje eh, skupina koordinátorů, která včera učinila dvě věci. Za prvé o časovém harmonogramu nerozhodla, to znamená, eh, v platnosti zůstává ten původní, to znamená, že ve výboru v Dubnu nám bude předložena zpráva a pak eh, budeme moci podávat pozměňovací návrhy. A za druhé jsme se usnesli, že pozveme radu na naše eh, nadcházející eh, zasedání a na další skupině koordinátorů se pak eh, rozhodneme, zdali ten časový harmonogram takto zachováme nebo ne. O tom můžeme otevřeně hovořit, ale nemyslím si, že dnes můžeme odpovědět na otázku zpravodaje, protože to není v programu vůbec uvedeno. A pokud je o ten časový harmonogram, aby nedošlo ke zmatení, my nemáme problém s tím učinil, učinit to, co navrhuje zpravodaj, ale pak bych chtěl požádat zpravodaje, aby předložil jasný jasný návrh, protože problém spočívá v tom, že na posledním zasedání učinil návrh a všichni jsme se k němu vyjádřili velmi pozitivně, ale pak musel zpravodaj na eh, žádost své frakce ten návrh změnit a proto bychom eh, měli postupovat dále tak, jak to bylo rozhodnuto včera koordinátory a neměli bychom tudíž dnes přijímat nová rozhodnutí. Není to ani na programu a vedlo by to pouze k novému znejistění. Děkuji. Well, the committee is the Výbor samozřejmě rozhoduje, určuje časový postup, nejsou to koordinátoři. David Martin, prosím. Ano, já Daniela chápu, ale abych to řekl jasně, zcela jasně. Já jsem na minulé schůzi učinil návrh, nehlasovalo se o něm a sekretariát EV, pane předsedo, mi sdělujete, že eh, tudíž stále platí původní časový rozvrh. Pokud jej nezměníme, jde o, jde o druhé čtení a já tady 26. 25. 26. dubna budu prezentovat návrh zprávy a 30. května budeme hlasovat. Moje strategie byla jít k soudu, ale pokud nepřijmeme rozhodnutí v tomto smyslu teď, dnes dopoledne, pak to nebude možné. To znamená, pokud to rozhodnutí nepřijmeme dnes, pak tato alternativa padá. Budeme se držet původního časového rámce 25. 26. představím návrh zprávy, a podle postupu souhlasu řekneme pouze ano či ne dohodě akta. Jiná možnost nebude. Leda, že bychom změnili ten časový rozvrh. Taková je tedy situace. Já chápu, že kolegové by si přáli více času, ale upřímně řečeno, eh, akta se nám vrací stále v kruzích a už ty kruhy musíme nějak prolomit a prostě nějak rozhodnout. Děkuji. Další koordinátoři, Ben Lange. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že to přinese málo, když budeme nyní ještě spílat radě a e, zabývat se tím, protože konec konců jsme my ti, kteří musí učinit politické rozhodnutí o tom, zdali tu dohodu schválíme nebo neschválíme. A mm, proto skutečně nevím, zdali bychom tohle měli podmiňovat, nebo tímto měli podmiňovat časový harmonogram. Kdyby v radě. E, to došlo tak daleko, že oni rozhodnou teprve poté, co my rozhodneme, tak e, bych to považoval za dobré, protože to jenom posílí váhu Evropského parlamentu. Ano, měli bychom se pustit do práce a měli bychom zřetelně pojmenovat e, ty slabiny a na základě toho učinit rozhodnutí. A jak jste řekl, pane předsedo, časový harmonogram stojí, existuje a to, co přednesl dnes zpravodaj, ukazuje jen, jak seriózně eh, nakládá s touto věcí. Skutečně jsme si zvážili několik opcí tímto tématem z dobrých důvodů, ale jsou zde i dobré důvody pro to říci, že trváme na stávajícím harmonogramu a mm, že politické rozhodnutí učiníme pak o tom, jestli to přijmo, přijmout nebo nepřijmout e, z dobrého důvodu, totiž e, v zájmu Evro, občanů Evropské unie. Než dám slovo dalšímu koordinátorovi, dovolte, abych promluvil zcela upřímně, nikoli cenecky nebo nezodpovědně v této věci. Zpravodaj má právo rozhodovat o svém návrhu. Buď tedy to rozhodnutí přijmeme dnes, anebo to posuneme, tak aby mohlo proběhnout hlasování návrhu zpravodaje na příští schůzi. Co nemůžeme učinit, je rozhodnout se, že prostě nebudeme přijímat rozhodnutí. Zpravodaj má právo na rozhodnutí o svém návrhu, buď tady rozhodneme dnes, anebo se rozhodneme změnit eh, časovou osu a na příští schůzi vybočit koordinátoři jménem výboru přímo rozhodnutí, ale nemohu dopustit, abychom zpravodaji jednoduše řekli, no, vy jste učinil četý návrh, ale my o něm dnes nerozhodneme a budeme se držet původního časového rámce. To prostě není seriózní postup, takže poprosím koordinátory, aby zareagovali na tato má slova a na můj dotaz. Buď budeme hlasovat dnes o návrhu zpravodaje, zpravodaj má právo na rozhodnutí v jeho návrhu, anebo se rozhodneme to odložit a posunout eh, celý tady časový harmonogram o měsíc, tak aby koordinátoři či výbor mohli rozhodnout na příští řádné schůzi v Dubnu. Nyní od vás potřebuji rozhodnutí o této věci. Metin Kazák, prosím. Смятам, че въпросът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 Eh, záměry institucí se změnily. Na počátku byla komise pro tuto dohodu a členské státy chtěli dospět k rozhodnutí co nejdříve. Eh, poté došlo k reakci ze strany veřejnosti a komise se rozhodla obrátit se na Evropský soudní dvůr. E, to vnáší pochybnosti do našeho časového harmonogramu. Tak jak to uvedl e, kolega Daniel Kaspari, není jasné, jak postupovat dál, jak na straně komise, tak i v radě. A jsou zde členské státy, které to v Tokiu podepsali, později ale odmítli ratifikovat dohodu. A proto mám za to, že náš parlament by měl mít dostatek času, eh, aby se dopracoval k nejlepšímu možnému řešení, jak naložit s touto dohodou. Ale rozhodnout bychom měli, zdali eh, my, co by parlament, se obrátíme na soud, anebo zda vyčkáme eh, rozhodnutí soudu eh, na návrh komise. Včera jsme si vyslechli názor právní služby která nám dala eh, radu nekonat v této věci, protože by politicky mohlo být velmi nebezpečné, eh, kdybychom mm, vydali eh, vyjádření dříve, než dospěje soud ke svému rozhodnutí. A proto mám za to, že bychom mm, naše rozhodnutí měli odložit až e, na další schůzi a také bychom si měli vyslechnout vyjádření rady, ale neměla, nemělo by pro nás být závazné. Děkuji. Pan Žado? Děkuji, pane předsedo. Tady je jedna věc, které dost dobře nerozumím. Zároveň neustále požadujeme a vyžadujeme pravomoci pro tento parlament, a pak najednou, protože eh, situace na mnoha stranách je nejasná, řekneme, nechceme si eh, popodět komisi, počkáme na radu a nechápu, kde je politická odpovědnost tohoto parlamentu. Parlament eh, má dnes na starost určitou věc, musí k tomu přistoupit zodpovědně a rozhodnout se, ano či ne, odsouhlasíme dohodu akta. Je zde velmi jasný návrh zpravodaje. Já si myslím, že zpravodaj vykázal velmi rozhodný smysl pro odpovědnost, dobrý smysl pro zodpovědnost. Je zde časový rámec, jde o postoj parlamentu, ne o nějakou prozatímní zprávu. Já si myslím, že je třeba ehm, zhodnotit tento, tento postup zpravodaje. Není třeba se klas otázku, zda nebudeme hlasovat, protože, protože se může stát, že některý eh, členský, eh, členský stát vlastně to celé, to celé zlomí. Samozřejmě eh, členské státy mohou něco nezratifikovat v svých parlamentech, ale to nemůže být argument pro to, abychom my něco neodsouhlasili v parlamentu, nebo se ještě nerozhodli. Parlament nemůže vystrašeně čekat s tím, že možná některý člen rady změní názor, tak počkáme, abychom věděli, eh, zda se obíráme správným směrem, směrem rady. Ne, parlament nese politickou odpovědnost, je zde návrh, návrh zpravodaje, já navrhuji jej potvrdit, to znamená, je zde určitý časový rámec. Na příští schůzi koncem dubna nám eh, zpravodaj představí návrh stanoviska, ne nějakou prozatímní zprávu, ne žádné rozhodnutí obrátit se na soud, které by nic neřešilo, takže prostě návrh stanoviska, o kterém se bude hlasovat v květnu. Děkuji. Helmut Scholz, prosím. Pravus. Uh, eh, pardon, ještě pan Stojedy nejprve. Děkuji, pane předsedo. Já nutně s Janekem nesouhlasím, což patrně nepřekvapí. Já si myslím, že bychom byli rádi za prozatímní zprávu. Pokud je o časový rámec, možná budeme je potřeba změnit, protože souhlasíme s tím, že samozřejmě je třeba Eh, se tázat komise a, a rady. Možná bude třeba to malinko adjustovat, přizpůsobit. Souhlasíme s tím dotazem na radu. A pokud je o soudní dvůr, je možné, je možné eh, se vůbec na soud neobrátit, nebo tam, respektive můžeme se obrátit na soud kdykoliv, nebo musí být nastaven jasný časový rámec. Můžeme se na soud obrátit kdykoliv. Takže takové je naše stanovisko. Helmut Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s těmi kolegy, kteří eh, tvrdí, že my všichni v tomto výboru eh, musíme prověřit tento materiál zodpovědně. Já si dom- myslím, že nikdo eh, si z taktických důvodů nezahrává s tím mm, komplikovaným prověřováním takže práce je na nás, na výboru a my, co by poslanci parlamentu, bychom měli dostat své povinnosti vůči občanům Evropské unie, věnovat se se vší vážností prověření toho materiálu a proto se domnívám, že bychom měli zůstat u stávajícího harmonogramu. My jsme ve frakci hovořili o tom zevrubně a domníváme se, že my jako parlament bychom se neměli obracet na Um, soudní dvůr, ale že bychom měli plnit naše zadání a politické otázky, které s tím souvisí, um, bychom měli prověřit a zjistit, zdali odpovídají skutečnému cíli a mm, kde spatřujeme pozitiva a negativa dohody a jak s tím naložit, protože je zjevné a tady myslím, že um, vyslechnutí eh, rady není eh, nesprávné. Přece členské státy Eh, tváří v tvář široké eh, veřejné debatě o aktě eh, dostali strach a snaží se hrát o čas. A do, tohoto, do této hry bychom neměli vstupovat. Měli bychom setrvat u našeho časového harmonogramu, protože i mnohé jiné úpravy nebo akty mm, parlamentu s touto dohodou budou souviset. Ta dohoda se nevznáší ve vzduchoprázdnu, ale bude mít důsledky a dopady na jiné otázky, například eh, celní ustanovení o eh, hledně práv duševního vlastnictví a eh, celá řada dalších materiálů. Takže proto se přimlouvám za to, abychom zůstali u stávajícího harmonogramu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Vážení kolegové, je mou povinností stanovit eh, pravidla nebo zaručit, aby pravidla byla dodržována a aby také práva zpravodaje byla dodržena. Návrh zpravodaje platí, zpravodaj má nárok na rozhodnutí o jeho návrhu. Nemůžeme ho nutit, aby na příští, eh, příští schůzi dorazil s návrhem zprávy eh, ohledně souhlasu, protože on prosazoval to, že bychom nejprve měli rozhodnout, zda e, se obrátíme na soud, či zda uděláme obojí a bude také prozatímní zpráva. O těchto věcech musíme hlasovat. Můj názor je takový, že politické skupiny a výbor dnes nejsou připraveny hlasovat, takže jediná možnost, jak to řešit, je odložit celou věc, dát si více času na rozhodnutí tak abychom ji mohli přijmout. Můj formální návrh tedy zní posunout, eh, posunout to o jeden měsíc, tak abychom což znamená, že zpravodaj nebude muset na příští schůzi přinést návrh zprávy ohledně vyjádření souhlasu ze strany parlamentu. Takový je můj návrh pro vás. Výbor rozhoduje o časovém rámci projednávaných věcí. Může přijmout takové rozhodnutí podle mého názoru. Daniel Kaspary, prosím. Ještě jedno, pane předsedo. Myslím, že se jedná o nedorozumění. Na posledním zasedání INTA zpravodaj navrhl, že navrhne, abychom se společně obrátili na Evropský soudní dvůr a tenkrát se mnozí k tomu eh, vyjádřili pozitivně, i já osobně. A od té doby proběhla řada jednání, od té doby také se vyjasnilo, co chce komise. A v této chvíli nevidím nikoho, kdo by navrhoval obrátit se na eh, Evropský soudní dvůr. A o tématu, které si nikdo nepřeje, nemusíme vůbec hlasovat. To je za prvé. A za druhé, časový harmonogram. Existuje časový harmonogram a podle něhož by měl zpravodaj v Dubnu předložit svou zprávu, pak budeme mít čas na pozměňovací návrhy. Ehm, dále máme hlasování ve výboru a pak i v plénu včera, snad to budu moci eh, říci, eh, skupina koordinátorů tento plán nezměnila, protože jsme o tom diskutovali a neučinili rozhodnutí. Takže když se neučiní rozhodnutí, tak zůstává v platnosti to, co platí eh, do té doby. A Navíc jsme si řekli, že radu chceme pozvat na nadcházející schůzi a také jsme se dohodli, že na příští schůzce koordinátorů, pokud eh, vzejdou eh, no, nebo se vynoží nové eh, poznatky, ještě jednou projednáme časový harmonogram. Zatím ale ten časový harmonogram platí. V dubnu nám zpravodaj předloží svou zprávu, pak někdy v květnu doufejme dostaneme stanoviska příslušných eh, ostatních výborů a budeme mít v květnu dostatek času o tom, o tom diskutovat. Dosud jsme o tom jednali s radou, také do té doby uvidíme, jestli eh, komise se obrátila na Evropský soudní dvůr či nikoli. Zjistíme také, jestli nějaká jiná frakce Evropského parlamentu se bude chtít obrátit na Evropský soudní dvůr. Takže bychom to téma měli oprostit od toho vzrušení a přistupovat k tomu zcela klidně a věcně, e, trvat na stávajícím časovém harmonogramu. Nemusíme vůbec propadat nejistotě, nemusíme tuto nejistotu ani zprostředkovávat veřejnosti. Není zde žádná žádost a pokud chápu zpravodaje, ten vůbec nepožádal o e, předložení hodnocení předběžné zprávy, takže se nemáme o čem bavit. Já vlastně nerozumím tomuto rozčílení. Měli bychom pokračovat tak, jak jsme se dohodli. Myslím, že i frakce dali eh, najevo eh, svůj postoj. Já za svoji frakci jsem řekl, že tady je mnoho odpovědí, na které ještě nemáme pardon, mnoho otázek, na které ještě nemáme odpověď a to nám to rozhodnutí vlastně jenom usnadňuje. Děkuji. Uh, you know, jak já to chápu, tento výbor může změnit jakýkoliv časový rozvrh, kdykoliv. V tom jsme naprosto zvrchováni, o tom není pochyb. Pokud já rozhodnu, že nechám hlasovat o změně časového rozvrhu, pak o tom výbor rozhodne většinou hlasu. Já chápu věc tak, že zpravodaj předložil výboru na předchozí schůzi návrh, a pokud vím, eh, svůj názor nezměnil, řekl, že bychom měli hlasovat o dvou věcech. Za prvé, zda věc předat soudu, za druhé, vypracovat prozatímní zprávu. Spravodaj má právo na to, aby výbor o tomto hlasoval. Nebylo by spravedlivé vůči zpravodaji, znamenalo by to porušení jeho práv, nutit jej vypracovat návrh doporučení eh, o souhlasu parlamentu zhodu akta, pokud navrhl prozatímní zprávu místo stanoviska o postupu e, souhlasu. Takže buď zpravodaj stáhne svůj návrh, anebo v opačném případě se domnívám, že musíme hlasovat o tom, zda tedy prodloužíme časové lhuty. Pane zpravodaj, prosím. Já jsem chtěl říct, řekněme se to jasně, ale nic nikdy není jasné ve vztahu k dohodě akta. Můj pohled, pokud je o to obrátit se na soud, je, že rozho- takové rozhodnutí bychom museli přijmout teď. A do pléna by to muselo jít tento týden, protože pokud to odložíme, pokud rozhodneme například eh, o tom až v dubnu, že tady půjdeme k soudu nebo vypracujeme návrh usnesení, půjde to eh, do pléna v květnu nebo v červnu, budou se tomu věnovat právníci, parlamentu vznikne další sklus a u soudu to bude trvat 18 měsíců a pak hrozí, že tento parlament v tomto toto plenární, tato plenární schůze, to plenární zasedání Evropského parlamentu eh, nebude schopno rozhodnout o dohodě akta, abych to nedat předával parlamentu v dalším volebním období po roce 2014. Takže já Eh, stále navrhuji eh, dát to k soudu, ale to bychom museli rozhodnout výboru dnes a v plénu ve čtvrtek. Pokud toto není možné, pak tedy stahuji svůj návrh předat věc soudu a pokud toto stáhnu, pak eh, nemá smysl vypracovat zatímní zprávu a v tom případě bych byl schopen se vrátit k původnímu časovému rámci, mohu do dubnové schůze bez jakýchkoliv potíží vypracovat návrh stanoviska, zda říci ano či ne této dohodě. Takže se jednoznačně nyní žádám tento výbor, aby rozhodl, zda tedy budeme nyní podle návrhu zpravodaje hlasovat o tom, zda věc předáme soudu. Takže tento první dotaz, prosím, Daniele Kaspary, nebuďte nervózní. Já jsem předsedou výboru. Tento výbor je naprosto svrchovaný v procedurálních aspektech Nesnažte se, prosím, omezovat mé pravomoci předsedy výboru. Dotáže se tohoto výboru, zda budeme hlasovat o otázce předání věci soudu či nikoli. Pokud řeknete ne, ta věc je mrtvá. Pokud řeknete ano, druhé hlasování bude o tom, zda je tento výbor proto požádat plénum, aby byla věc předána soudu o tom bude naše druhé hlasování. Takže nás nyní čekají dvě hlasování. Za prvé, souhlasíte s tím, že bychom měli dnes hlasovat o předání věce soudu, či nikoli. Daniel Kaspary, prosím. Vážený pane předsedo. Na posledním zasedání výboru učinil zpravodaj návrh obrátit se na Evropský soudní dvůr. To je v pořádku a teď tento návrh zopakoval asi, ale neexistuje k tomu písemná žádost nebo návrh obrátit se na Evropský soudní dvůr a v našem výboru vždy bylo obvyklé hlasovat o písemných eh, návrzích a nikoli o ad hoc ústně předložených. A tady není písemná žádost. Za druhé, hlasovat o tom, zdali eh, se obrátit na soud či nikoli, není na na pořadu jednání. Včera jsme bez změn schválili společně eh, pořad jednání a tudíž není možnost hlasovat a eh, proto nejsem já tím, kdo by měl být nervózní. Nejsem, protože znám sice stanovisko eh, mnoha, kteří tvrdili, že snad by se obrátili na Evropský soudní dvůr, ale není k tomu zatím návrh a jestliže není návrh a téma není zařazeno do pořadu jednání, tak o tom nemusíme hlasovat a proto nechápu toto rozčílení. Možná, že to mm, nerozumím dobře, ale nechápu rozčilení. Spravodaj eh, chtěl vědět, zdali někdo chce jít na, eh, se chce obratit na eh, soudní dvůr. Mm, nikoli, protože neexistuje žádný písemný návrh k tomu. A já vůbec z toho nejsem nervózní. Pokud bychom my ve frakci byli chtěli jít na, nebo se obrátit na Evropský soudní dvůr, tak bychom předložili patřičný návrh, ale takový jsme nepředložili ani my, ani nikdo nikdo jiný. Děkuji. No, eh, pokud je o formu žádosti pro mne, jednoznačná, jednoznačný přesný ústní návrh je dostačující. Eh, nepotřebujeme tu žádost v písemné formě. Takže pojďme dále. Nechám hlasovat. David Martin ještě. Promiňte, pane předsedo, já to opravdu nechci zbytečně dále komplikovat, ale Mohl bych navrhnout dvoufázový postup, tedy že bychom nyní hlasovali o tom, zda eh, si kolegové přejí o té věci hlasovat. Pokud ne, tak tím to končí. Pokud ano, můžeme hlasovat v 15.00. Eh, o tom bylo možná jasně informovat. Eh, členové výboru to možná neviděli, máme už návrh usnesení pro předání věci soudu, což s čím jsou obeznámeny sekretariáty politických skupin, byly s tím obeznámeny, takže máme text, o kterém můžeme hlasovat ve, v 15.00, ale první hlasování bylo o tom, zda vůbec chceme hlasovat. Pokud ne, pak stáhnu svůj návrh eh, dát věc k soudu a tím to celé skončí. Předseda, já myslím, že to je rozumný návrh, takže nyní budeme hlasovat o tom, zda budeme o této věci, předání věci soudu hlasovat dnes v 15.00. Prosím vás, dámy a pánové, Nechám hlasovat elektronicky. Elektronicky, prosím. Otázka zní, kdo je proto, abychom dnes odpoledne hlasovali o tomto návrhu zpravodaje předat věc soudu. Nehlasujeme tedy o obsahové stránce věci, pouze o této záležitosti. Zda budeme tedy hlasovat dnes odpoledne. Je to jasné, pan Kazak? složný. Promiňte, pane předsedo, ale e, to celé se nám nesmírně zkomplikovalo. Pokud jsem e, pochopil zpravodaje, tak on si přeje, abychom dnes rozhodli o tom, jestli Ehm, máme hlasovat o případném obrácení se na Evropský soudní dvůr či nikoli. Spravodaj také řekl, že jestliže se rozhodneme, že dnes odpoledne o tom hlasovat nebudeme, tak by si ani nepřál, abychom se na Evropský soudní dvůr vůbec obraceli. Já jsem zase pochopil, že toto rozhodnutí můžeme i posunout na příští schůzi, ale zpravodaj řekl, jestliže dnes eh, nebudeme hlasovat, pak Eh, padne i jeho návrh vůbec se obracet na Evropský soudní dvůr. Upustí od toho. Pokud dnes tedy nebudeme hlasovat, tak to také znamená, že rozhodnutí přesuneme či nepřesunujeme na, při, přesuneme, či nepřesuneme na příští schůzi. Takže hlasujeme. Janek Žado? Eh, je tady jedna věc, eh, které se ještě neorientuje. Jak se můžeme my obrátit na soudní dvůr, pokud dnes ani nevíme, na jakém základě a v jakým způsobem se obrátí na soud komise. To je opravdu neustále, se točíme v kruzích. Eh, snažíme se přijímat rozhodnutí o věcech, eh, o kterých nic nevíme. Jediná věc, kterou víme, je, že je zde časový rozvrh a zodpovědnost zpravodaje a zase mi i přání zpravodaje na příště vypracovat návrh stanoviska nikoli prozatímní zprávu, ale návrh stanoviska, takže já nechápu, o čem tu dnes máme hlasovat. We'll proceed to... Přistoupíme nyní k hlasování. Hlasujeme o této věci. Prosím vás. Musíme hlasovat. Kdo se bojí hlasovat? Prosím vás, nechte výbor rozhodnout. Čeho se týká hlasování? Kdo je proto, abychom dnes odpoledne hlasovali o návrhu zpravodaje požádat plénum, aby byla věc předána soudu. O tom mohu položit dotaz? Ano. Takže můj dotaz jenom k tomu, co řekl pan Kazak. Pokud podle zpravodaje budeme hlasovat nyní o tom, e, tedy dopadne hlasování tak, že nechceme o té věci hlasovat dnes odpoledne v 15.00 a pak to podle slov zpravodaje bude znamenat, že zároveň hlasujeme vlastně ve věcné rovině proti předání věci soudu. Je to tak? Prosím vás, kdokoliv může učinit stejný návrh, naprosto kdykoliv. Prosím vás, nesměšujte věci. Spravodaj má právo stanovit podmínky u svého návrhu. Pokud není, rozhodneme v hlasování, že nebudeme o tom hlasovat, to neznamená, že kdokoliv z vás v budoucnu nemůže to tež navrhnout. Tady prosím nesměšujte různé věci, takže hlasujeme nyní. Kdo je pro? Ano, prosím, samozřejmě. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem trochu dezorientovan a rád bych vás požádal o radu. Jsem proti tomu, abychom to dali k soudu. A jsem proti prozatímní zprávě. Jsem proto rozhodnout hned teď. Jak mám postupovat? Please, this, this is a serious matter. Prosím vás, je to vážná věc. Je to příliš je to vážná věc. Jde o tedy dvoufázové hlasování. Nejprve otázka toho, zda to máme předat soudu. Zda tedy o tom budeme dnes odpoledne hlasovat. Bez ohledu na to, jaké je vaše stanovisko, zda to chcete dát k soudu či nikoli, to nějak nesouvisí s tím prvním hlasováním, které se týká pouze toho, zda dnes odpoledne o této věci rozhodneme či nikoli. Zda o tom budeme hlasovat. Už nebudu přijímat žádné další žádosti o slovo. Už jsem oznámil, že přistoupíme k hlasování takže vás žádám, abyste hlasovali o této věci. Kdo je o té dané věci? Takže kdo je pro to, abychom hlasovali o tomto návrhu zpravodaje dnes odpoledne? Kdo je pro? Kdo je pro, dámy a pánové? Zvednutím ruky, prosím, kdo je pro? Dobrá, bude lepší hlasovat elektronicky. Připravte si, prosím, hlasovací karty. Hlasujte, prosím. Ano, Daniel Kaspary. Vážený pane předsedo, pokud většina bude hlasovat, protože se dnes odpoledne bude hlasovat, mohla byste mi prosím říci, o jakém dokumentu se bude hlasovat? je to naprosto proti všem procedurálním zásadám. Nemáme dokument, o kterém by se mohlo hlasovat, nemáme ho v 23 jazycích. Vážený pane předsedo, není možné, abychom eh, takto s, s krátkým časovým přestihem vedli takové eh, rozpravy a přijímali rozhodnutí. To je přesně to, co veřejnost nechápe. Proč je za taková, proč jsou takové časové lhuty, proč se to mění? Já nechápu, proč po třech letech práce v tomto výboru začneme najednou měnit pořady jednání v průběhu schůze. Je to poprvé, v minulosti se tak nikdy nedělo. Já nejsem připraven akceptovat eh, procedurální kličky nebo nechat se mi vléci. Je třeba přijmout rozhodnutí o jedné věci. Bylo to nastěněno zcela jasně s pravodajem. Byli jste informováni. Takže přistupme k hlasování. Já jsem žádala hlas... Já jsem žádala o slovo ještě před panem Kasparem. My máme také právo se vyjádřit. a vyjasnit se, jaký bude další postup. Já už nebudu nikomu dávat slovo, již nepřistoupím na žádné další eh, procedurální úskoky. Takže hlasujte, prosím, dámy a pánové. Konec hlasování. Návrh byl přijat, takže dnes odpoledne se bude hlasovat o tomto návrhu zpravodaje. Děkuji mnohokrát. Let's move to item 29. A můžeme přistoupit k bodu pořadu 29.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 Ladies and gentlemen, there is Mr. President. There is an item left. Ještě nám zbývá jeden bod pořadu. V tomto světě je více věcí než pouze dohoda akta. A sice bod 29 například, malé a středně velké podniky. Je to stanovisko ITRE a naším zpravodajem či navrhovatelem je Juliu Winkler. A prosím vás o pozornost. Zpravodaj má nárok na to, aby byl vyslechnut. Uh, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejsem si zcela jist, um, kolik zájmu je uh, v této místnosti a kolik času máme uh, na toto téma, ale děkuji vám. Velmi stručně přiblížím některé z mých eh, myšlenek o eh, roli malých a středních podniků a eh, v našich zemích a také v Evropské unii jako takové. Pokud je o internacionalizaci malých a středních podniků, to znamená jejich globalizaci. Malé a střední podniky představují 99 eh, eh, pracovních míst v Evropské unii. My dobře víme, že eh, jednotný trh není velmi přátelský vůči malým a středním podnikům. Jeden ze čtyř má aktivity vně národních hranic v posledních letech. Ostatně to jsou údaje, které jsme shromáždili na úrovni EU. Většina malých a středních podniků se věnuje eh, aktivitám vně eh, hranic Evropské unie. Jestliže eh, budeme analyzovat jejich kontakty s třetími zeměmi, tak jejich výkonnost je ještě nižší. V roce 2009 komise zjistila, že pouze 13 malých a středních podniků působí uvnitř i vně EU. Takže je zde mnoho co dohánět, jednak zlepšování eh, podnikatelských podmínek eh, těchto eh, podniků a také je nutno odstraňovat stávající bariéry, které existují a které odstrašují nebo odrazují mnoho podniků od mezinárodního obchodování. A Eh, další věc, to se také objevuje eh, ve sdělení komise, je eh, jakési zmapování podpůrných systémů ehm, pro tyto podniky. Myslím, že je to velmi dobrý záměr. Domnívám se, že podpora malým a středním podnikům, které chtějí nebo by mohli vyvážet, není dostatečně jasná a efektivní v Evropě je zde celá řada věcí, které je nutno analyzovat v závislosti na aktivity, eh, velikost, původ a eh, minulost eh, těchto podniků. Rádi bychom také věděli, co se stane, stane potom zmapování. Komise říká, že zmapuje ty podpůrné systémy pomoci, ale co bude pak další navazující krok? Promiňte, pane předsedo, ale já nebudu pokračovat. Prosím o pochopení, ale než eh, pokračují diskuse v kulárech, nebudu pokračovat. Prosím o pochopení. Děkuji, pane předsedo. Informace musí být um, poskytnuty přístupnějším způsobem a je nutná lepší spolupráce s aktéry na třetích trzích a je také nutno definovat prioritní trhy. Sdělení komise má výčet zemí. Um, když se na to podíváme, když to uvidíme, možná, že si budeme moci představit, že jestliže komise navrhne Rusko a Ukrajinu, tak proč nenavrhuje také Moldávii? A nebo když máme země sousedství, teda Evropa Evropského středomoří a také e, evropského sousedství. Pak bychom tam možná měli mít i země na tom seznamu ze západního Balkánu, ale to je pouze několik stručných úvah o e, tom seznamu e, zemí ve sdělení komise. Samozřejmě vnější eh, činnost Evropské unie eh, s ohledem eh, na malé a střední podniky, které se globalizují, je poněkud zklamáním, upřímně řečeno myslím si, že je zde tolik problémů, mm, pro mal, jimiž se potýkají malé a střední podniky, které tam nejsou vůbec reflektovány. Takže máme tady eh, seznam ehm, aktivit, odstraňování eh, obchodních bariér, dále podpora eh, legislativy příznivé pro malé a střední podniky a tak dále. To je vše navrženo komisí ale zatím nevidíme nástroje, které by měly ehm, umožnit implementaci e, těchto politik. To je nutno ještě projednat. A závěrem. Vzhledem k tomu, že toto sdělení je velmi důležité, mám dojem, že k němu bylo přistupováno e, z hora směrem dolů. Možná, že my, co by parlament a konkrétně náš výbor by měl trvat na uh, určitém obratu, to znamená, mm, by měl trvat na přístupu spíše z dola nahoru, tím, že by vnesl určité mm, pozměňovací eh, návrhy a eh, vylepšil to sdělení. A samozřejmě jsem otevřen všem otázkám, požadavkům eh, kolegů a mm, budu naslouchat všem připomínkám. Děkuji. Jak říkám, toto je stanovisko pro ITRE, který zpracovává o sdělení komise zprávu, ne tedy k malým středním eh, podnikům. Takže nyní za SND Jean Lukas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajem. Už nějaký čas od přijetí zákona o malých a středních podnicích my klademe tyto podniky do centra pozornosti, zejména v souvislosti s konkurenceschopností Evropy v době recese, zvláště v některých zemích malé podniky nejenom, že tedy musí podporovat eh, firmu, ale je třeba je také bránit, poněvadž vytvářejí pracovní místa a musí být schopny hospodařit se ziskem v tomto systému. Malé firmy jsou blízko lidem, kteří jsou dnes potížích. Ale my místo formování politik tady dostávám pouze prohlášení o tom, co je nezbytné a co by se mělo udělat a tak dále. Ale tady jde o politická rozhodnutí, včetně přidělování prostředků, takže my skutečně potřebujeme větší podporu pro malé a střední podniky. Spravodaj správně říká, že tady máme otázku standardů a pravidel a usnadnění vstupu na trh pro tyto podniky, o podpoře spolupráce mezi různými firmami, podporování konzorcií pro třeba poskytování surovin, je třeba pracovat na instrumentech, které budou chránit proti agresivním praktikám eh, na trhu, ochranu pracovních známek, tedy ochranných známek, kde je tíž těžko bránit vlastní produkty. Evropská unie jednoduše a prostě musí přijmout lepší pravidla, pravidla, která nejenom tedy zjednoduší pravidla, ale také budou eliminovat různé bariéry, které stojí mezi malými a středními podniky a vstupem na velký a konkurenceschopný trh, třeba jako Čína. A rovněž ovšem je třeba mít pobídky pro malé a střední podniky, takové, které je přivedou do strategických sektorů. Musíme je vést do sektorů, kde budeme schopni konkurovat také rozvíjejícím se ekonomikám. Třeba ve výrobních odvětvích. My nechceme tedy pouze poskytovat služby. My chceme také vyrábět a skutečně existují odvětví, kde se můžeme soustředovat a kde můžeme pomoci uspět malým a středním podnikům. Já si tedy skutečně myslím, že eh, small business, který ten zákon o malých podnicích je třeba revidovat a také Eh, tak to by to mělo vyznít ve sdělení komise. Ovšem naše politika na podporu malých středních podniků musí být daleko konkrétnější než dosud. My skutečně pomocí pozměňovacích návrhů se musíme pokusit o to, abychom si své cíle eh, jasně uvědomili, abychom neměli nějaké dlouhé seznamy přání, ale aby se skutečně vytvářely jasné politické instrumenty tak vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty. Vysekněme si stanovisko komise, nebo jde o sdělení komise. Please, is yours. Could you for the record, please? Tak můžete. Kristos Kriatis eh, z komise. Děkuji vám. My vysoce oceňujeme slova zpravodaje a dalších členů výboru. Jak víte, my v současné době mapujeme stávající služby, aby bylo jasné, jak stávající podpora různých služeb v členských zemích může být viditelnější a jak to udělat tak, aby klienti, tady malé střední podniky, na ně snadno dosáhli. A samozřejmě se snažíme identifikovat také slabiny, kde bychom měli podniknout nějaké kroky, samozřejmě vedle těch kroků, které podnikají také národní orgány. My doufáme a pracujeme také na to, aby to neskončilo takovým tím dlouhým seznamem přání, ale abychom šli směrem konkrétní politik. Eh, již se skutečně pracuje na politikách, tyto vznikají a uvádějí se do praxe v komise, eh, zejména pokud se týče eh, eliminace obchodních bariér, to je takzvaná dohoda TBT, dojednaná Světovou obchodní organizací, e, také třeba v oblasti standardizace. E, tato politika se zvláště zaměřuje na potřeby malých a středních podniků a také testujeme konkurenceschopnost našich e, podniků. Kromě toho máme zde také ustanovení týkající se inovačních programů až do roku 2013 a také akce na podporu zájmu malých a středních podniků, které budou tedy eh, mezinárodní v rámci programu COSME, který bude uskutečňován v následujícím víceletém finančním rámci na léta 13 až 20. V této souvislosti se domníváme, že se nám podaří eh, vytvořit lepší podmínky a prostředí pro malé a střední podniky v rámci EU. Mnohé členské země už mají své vlastní podpůrné programy pro tuto kategorii a naše role bude spočívat v tom, že těm, této práci, těmto podpůrným službám dodáme na viditelnosti a ne, že budeme přesávat do, do toho, co už eh, bylo provedeno. Realitou je to, že některé členské země ovšem nemají eh, dostatečnou podporu malých středních podniků, zejména na mezinárodní úrovni, a to znamená, že to je prostor pro nás. Zejména a máme tady také indikativní seznam prioritních zemí, kde tedy víme, že eh, právě tímto směrem se rozvíjí činnost malých a středních podniků na domácím poli a dalším krokem by mohlo eh, být eh, vstoupit na mezinárodní pole. Pokud se jedná o které země, tak samozřejmě je to Rusko a Ukrajina, ale to neznamená, že bychom se neměli angažovat jinde, jako třeba v Moldavsku nebo v Jižním Středomoří. Děkuji a teď ještě Louis Winkler, závěrečná slova. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům, děkuji komisi, jenom tři stručné nápady. Já si uvědomuji, že jsem udělal velkou chybu, poněvadž já jsem měl skutečně začít tím eh, otázku eh, IP protek- ochrany pro malé střední podniky. Za druhé, plně souhlasím s kolegou Šustrem s tím, že potřebujeme lepší a povinná pravidla, poněvadž eh, také v zákoně o malých podnicích eh, jsou věci, které mohly být stanoveny jako povinné a tím by se trošku srovnaly podmínky na hřišti. A ještě poslední věc, a to je také na adresu komise je velice důležité pochopit to, že malé a střední podniky v členských zemích eh, často eh, nejsou srovnatelné, poněvadž eh, být malým a středním podnikem v Bulharsku a Rumunsku či v Polsku, to je něco úplně jiného, než být malým a středním podnikem ve Švédsku nebo Německu. A čili toto je třeba nezapomínat. Skutečně je třeba je podporovat také na společném trhu v nových členských zemích. Tak tolik naše výměna názoru. Jednat budeme 25. a 26. dubna. Pan Slotr. Já mám bod ještě do různého, až tohle to budeme mít za sebou. Ano, už to máme za sebou pokud se týče hlasování v 15 hodin, čili jaký eh, máme tedy eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Já bych eh, požádal zpravodaje, aby něco navrhl. Protože když já udělám, předložím návrh ve švečtině, tak mě zajímalo, jak to přeložíte do 15. hodiny. No tak jestli máte nějaké potíže, tak eh, samozřejmě můžete. Děkujeme tlumočníkům za 15 minut přes čas. Děkuji vám.